Right, everybody, I've waited long enough for more of the... Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem čekal již dost dlouho na to, až přijdou naše stínové spravo, stínoví zpravodové k prvnímu bodu, ale nemůžeme čekat do nekonečna. Začněme tedy prvním bodem, přijetí pořadu jednání. Nikdo nic nenamítá, chápu jej tedy za přijatý. Dále sdělení předsedkyně. Žádné, žádné před sdělení nyní nemá. Můžeme přejít tedy k bodu číslo 3. Výroční zpráva EIB za rok 2009. Ráda bych nyní dala slovo panu Kutasovi. Moc krát děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva nepopisuje pouze to, co dělala EIB v roce 2009, ale jsou zde také konkrétní návrhy, jak by investiční banka mohla pracovat v budoucnosti, zejména v oblastech některých konkrétních projektů. Hovoří se tam také o možnosti více investovat do infrastrukturních projektů v oblasti energetiky a dopravy. Tyto projekty by měly být podporovány. Evropská komise dnes má veřejné konzultace, otevírá veřejné konzultace na toto téma. V této zprávě budu mluvit zejména o boji proti daňovým eh, oázám a budu mluvit také o dalších aktivitách banky. Chtěl bych zejména poděkovat kolegům a kolegyním za doplnění této zprávy a chtěl bych také mluvit o některých kompromisních návrzích, které se týkají například ratingu nebo malých a středních podniků, anebo dalších oblastí, které se týkají například zemí, kandidátských zemí. Myslím si, že je potřeba podporovat infrastrukturní projekty, zejména takové, které jsou udržitelné a slouží, eh, přispívají k ochraně životní prostředí. Jsou to zejména články 33, 34 a 35. Zároveň souhlasím s tím, aby dodatečná flexibilita v oblasti financování neovlivňovala rating jednotlivých bank. Zde se vztahuju zejména na návrh 5 paní Andersonované, paní Gál a také Mluvím tím o pozměňovacím návrhu 7. Měli bychom také zlepšit možnosti financování pro malé a střední podniky. Také finanční zprostředkovatelé by měli mít lepší přístup ke zdrojům v EIB. Podporuji tedy návrhy 11, 12 a 13. Pokud jde o režim konvergence, Evropská investiční banka by své projekty měla prověřovat na transparentnost a udržitelnost. Zajímáme se tedy o to, zda je možné vytvořit nová pracovní místa v kontextu daného projektu a proto podporuji pozměňovací návrh 19 a 20, to je paní Gál a také 21 paní Hübner. Pokud jde o kandidátské a přístupové země, Evropská investiční banka musí investovat do eh, energetických projektů, které jsou z investičního hlediska klíčové. Pokusím se podpořit návrh 47, 48 a 49 a to takovým způsobem, že je přetvořím do jednoho kompromisního návrhu. Náš výbor leto, tentokrát odevzdá výbor, pardon, za zprávu k tomuto tématu. Hlasovat by se mělo 15.3. a já bych rád vyzval všechny kolegy, kolegyně, stínové zpravodaje, aby zítra mezi 11. a 12. hodinou se sešli v sále 0204. Doufám, že se tam budeme moci setkat a díky tomu budeme moci eh, již večer eh, zprostředkovat naše stanovisko. Děkuji, paní Hybnerová. I, I hope I'm, um, I'm heard. Já doufám, že mě dobře slyšíte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla říci, že tuto zprávu považuji za velice dobrou a proto vlastně takovou mojí myšlenkou bylo spíše se pozdržet od těch předkládání nových pozměňovacích návrhů, které by tu zprávu nějak pozměnili. Spíše dodat zprávě některé myšlenky tak, aby ta zpráva byla kompletnější. A proto jsem se v těch pozměňovacích návrzích soustředila na dvě charakteristiky zapojení EIB do financování růstu a rozvoje. V první řadě tedy, aby tam byl vylepšenější přístup eh, eh, k finančním nástrojům, které zapojují evropské finanční instituce jako EIB nebo EIF. Tady mám také na mysli také to smíšení grantů a půjček, navýšení kapitálových nástrojů a také se zaměřit na nové formy sdílení rizik a garancí a takové nástroje, které podle mého nástroje by měly být rozvinuty a zahrnuty více do aktivit EIB. A druhá charakteristika, kterou považuji za velice důležitou v rámci tedy financování EIB, to je používání těch veřejných finančních prostředků jako určitá páka pro mobilizaci veřejných prostředků i e, soukromých prostředků z privátního sektoru. A myslím si, že v tomto má EIB již dobrou historii když to srovnáme s prací Evropské komise na téma evropské politiky soudržnosti. Tady jsou tři takové iniciativy, které vykonávají právě tady tuto hybnou páku právě díky pomoci EIB, to znamená něco takového je tu již přítomno v současných aktivitách. Jedná se o financování velkých projektů pro infrastruktury, jako je doprava, energetika. V nadcházejících letech tyto oblasti oblasti budou velkou výzvou pro Evropskou unii a veřejné finance nebudou dostatečným řešením tohoto problému. Je třeba tedy používat veřejné prostředky pro to aby se zapojil i soukromý sektor a tady proto jsem tedy a předložila takový návrh, který hovoří o projektových dluhopisech EIB, které tedy mohou sloužit, protože přitáhnou i ten soukromý e, kapitál. Takže v tomto smyslu mohu říci, že podporuji většinu pozměňovacích návrhů v tomto smyslu, tedy že tu bude plnit tento, tu úlohu té hybné eh, páky finančních nástrojů. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Is there... Děkuji. Ještě někdo si přeje pohovořit na toto téma? Pascal, prosím. Oui, bonjour. Euh, ano, dobrý den. Jednak eh, bych chtěl říct panu zpravodaji, že zelení byli poměrně spokojení s tou zprávou, tak jak byla odprezentována. Spíš nám tady jde o drobné úpravy, než o nějaké zásadní změny v našich pozměňovacích návrzích. Já chci zdůraznit tři aspekty. První se týká nezbytnosti, podle nás tedy aspoň, zajít trochu dál, co se týče klimatických eh, a energetických eh, otázek. Myslím si, že je nezbytné upřesnit, připomenout, že EIB by měla být skutečným průkopníkem financování ekologických změn. Víme všichni velmi dobře, současná cena ropy, jsou tu samozřejmě konjunkturální důvody, že evropská ekonomika velmi závisí na zásobování energií mimo evropský kontinent. Takže je zásadní, aby EIB byla skutečně tím katalyzátorem, takovou pákou a přišla s ekologickými investicemi s cílem snížit emise CO2 v rámci Evropy. EU. Samozřejmě otázky jsou také týkají Evropské investiční banky, co se týče infrastruktur, továren, které stále ještě běží na uhlí. Já vím, že je to jednoduché přejít z jednoho modelu na druhý během pár měsíců, ale měla by to být asi silnější angažovanost v tom phasing out, v tom postupném zafinancovávání z veřejných zdrojů právě tohoto fungování továren, které jedou na, na uhlí. A myslíme si, že to docela ladí se střednědobými cíly Unie. Druhá věc, projekt MONT, tam bychom chtěli formulaci, která by více to propojila zase s ekologickou změnou, transformací Evropské unie. No a poslední, to jsou ty daňové ráje, o kterých hovoříte. Je to samozřejmě poměrně pro nás uspokojivé, ale myslím si, že bychom mohli být ještě přesnější v těch žádostech, které se předkládají EIB zejména protože EIB říká, že má určitou politiku, co se týče monitorování, kontroly, eh, realizace těch podniků, které zafinancuje, čím bychom chtěli konkrétně vědět, kolik podniků se takto přemístilo, změnili svá sídla podle EIB, kolik těch podniků pokládá za ty, které neodpovídají politice EIB z hlediska daňových rájů. Čili bychom rádi měli určitou odezvu, určitý feedback ze strany banky o důsledcích politiky týkající se daňových rájů. Čili nejenom tam mít ty velké závisky, ale, závazky, ale vědět trošku konkrétně, jaké jsou dopady té bankovní politiky. Děkuji. Is there anybody else? Ještě někdo další? Jean-Paul, prosím. Jenom, promiňte, chci tady připomenout náš jednací řád. Buď to tedy tady zveřejníme panely všech frakcí, anebo nebo žádnou, žádný panel, protože toto je výbor a nikoli tedy jednání některé frakce, takže bych poprosil naše spolupracovníky u vchodu, aby odstranili ty dva panely, které vidíme stát. I'm sorry, this is our group room indeed, but... Uh... Já se omlouvám. Ano, toto by se tu nemělo nacházet, i přestože se jedná o místnost pro zasedání skupiny. E, nicméně o to bych, na to bych se vlastně měla dívat spíše já než vy a mne to tolik neuráží. Protože já vidím i věci, které se mi odehrávají za zády eyes in the back of your head, that's uh, very good for a coordinator. A je to ostatně i za vámi. A pro koordinátory je to tak ostatně dobré. Již nikdo další se nehlásí? Ano, ještě kdo, prosím? Um, uh, auf die uh, von Jean... Chtěl bych ještě reagovat na to, co říkal Jean-Paul. Já bych jako alternativu mohl navrhnout, aby až budeme opět zasedat v sále liberálů. Potom tam dáme tolik transparentů, kolik tady bude členů liberálů. U nás, u liberálů, totiž je celkem běžné, že zastáváme pozice jednotlivců, nikoli v tedy strany. Ale teď eh, zpět vážně k věci. Eh, chtěl bych tedy opět se vrátit ke zprávě pana kolegy Kutaše. Vzhledem k tomu, že diskuze nebyla příliš dlouhá, tak to ještě neznamená, že to není důležité téma. To téma Evropské investiční banky a její budoucnosti určitě důležité je. Musíme i nadále, pokud možno, konstruktivně využít těchto příležitostí k tomu, jak překonat krizi, finanční krizi. Chtěla, chtěl bych tedy pogratulovat kolegovi Eh, k této zprávě a doufám, že všichni ostatní s ním budou i nadále spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Máme zde ještě jednu žádost o slovo a já nebudu tweetovat, kolik zde máme členů. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vyjádřit k těm projektovým dluhopisům, jak se o tom tady již mluvilo. Je opravdu ostuda, že dnes opět zasadají dva výbory, které diskutují o tom, že témže tématu ve stejnou dobu. E, stejně jako my, jiný výbor diskutuje o projektových bon, dluhopisech a já si myslím, že by se to mělo zařídit tak, aby toto opravdu nebylo, eh, aby se tyto věci nepřekrývaly, protože se to opravdu týká EIB, týká se to EU jako celkové, je to důležité pro financování hm, zásadních projektů a nepochybuji, že všichni, co jsou zde, by rádi byli i přítomní na tom druhém jednání, kde se umluví o stejném tématu. Nevím, jak toto téma můžeme vyřešit, eh, zejména my, co jsme členy eh, v obou výborech ale týká se to také dalších členů, týká se to koordinátorů a tak dále, a tak dále. Já bych byla ráda, kdyby, pokud jde o projektové dluhopisy, tak aby tento výbor o těchto věcech diskutoval také i mimo rámec zprávy o, výroční zprávy o EIB, protože to je obrovská možnost pro financování. Bude to možná vyžadovat takzvané SPV, Special Purpose Vehicles, a my jsme tyto nástroje kritizovali, protože to využívaly banky a korporace. A nyní navrhujeme, aby evropský rozpočet s takovýmito nástroji SPV dále pracoval. Proto o tom musíme intenzivně diskutovat, abychom věděli, do čeho se pouštíme. Až doteď jsem to chápala tak, že EIB bude jediným zprostředkovatelem a vydavatelem těchto dluhopisů. Ale z toho dokumentu, co jsem četla, se nyní navrhuje nová organizace, tedy iniciativa s velkým, s, velkým I, to znamená, že se jedná o jisté těleso, a nikoli pouze o iniciativu s malým I, tedy o jakýsi proces. A nikdo z nás nemá představu o tom, jaké jsou detaily pro toto těleso, pro tuto instituci. Paní předsedkyně, bylo by dobré, kdybyste získala pokud možno co nejvíce informací a dala nám vědět, jakmile něco zjistíte. Je to samozřejmě něco, o čem já jsem mluvila již v jiném kontextu. O slovo se Eh, pardon, přítomného máme zde ještě zástupce Evropské investiční banky, který má na starosti investice mimo EU a obracím se nyní na něj, zda má či může poskytnout dodatečné informace k tomuto tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, co se týče toho konkrétního tématu projektových dluhopisů, které tu zazněly, jak asi víte, my jsme dnes zahájili veřejné konzultace společně s komisí a náš předseda byl vyzván, aby hovořil na výboru Sury aby tam pohovořil na toto téma. Rozně jsem si jistý, že pokud ho pozvete, tak i k vám velice rád v nadcházejících dnech zamíří, aby s vámi prodiskutoval toto téma více do hloubky. E, nicméně několik takových nyní e, konkrétnějších připomínek dluhopisy e, nejsou vystavovány EIB ani Evropskou unii, jsou vystavovány soukromými společnostmi, které jsou zodpovědné za implementaci infrastrukturních projektů. My se zabýváme analýzou možností využívání rozpočtu, evropského rozpočtu v rámci kapacit EIB, aby se zaručovaly tyto dluhopisy a abychom dostatečně přitáhli soukromé investory na eh, trh eh, v oblasti eh, investic do infrastruktury. Takže to není otázka vystavování ze strany EIB nebo EU rozhodně, ale vám rádi poskytneme třeba i písemné informace, abyste získali více informací informací o tom, jak se situace vyvíjí i ve spolupráci s komisí a jak, jaký jsme učinili pokrok. Ještě několik dalších připomínek. V první řadě bychom rádi poděkovali panu zpravodaji, panu Kutašovi za výtečnou práci a také ostatním, kteří přispěli prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Eh, rozhodně pozměňovací návrhy eh, za nás vítáme. Co se týče půjček malým a středním podnikům, my jsme nyní e, zveřejnili naše výroční zprávu za rok 2010 a celková hodnota financování malých a středních podniků překonala předem stanovenou e, položku v rámci Evropského plánu na obnovu v hodnotě 20 miliard na rok. Zapojilo se také velké množství malých a středních podniků, opět došlo k navýšení ve srovnání s předcházejícím rokem 2002. Zapojili se tam i přistupující země, celý proces je transparentnější, je tu cítit větší závazek ze strany všech eh, i finančních zprostředkovatelů a snaží se i oni eh, dosáhnout tedy na ty eh, finanční prostředky EIB. To znamená, je tu zaznamenáno určité úsilí a jsem přesvědčen, že i s přispěním Evropského parlamentu budeme pracovat ještě lépe. Co se týče eh, NCE, OFC, nespolupracující jurisdikce a extrateritoriálních finančních center, tady připravujeme novo, nový politický plán eh, na základě rozhodnutí eh, Rady Toto bude tvořit eh, významnou položku v rámci IFI. Je třeba zde zejména zajistit to, aby žádný finanční zprostředkovatel neměl žádné napojení na tyto OFC. Eh, Tady doufáme, že budeme moci také se odkazovat na seznamy připravené i jinými mezinárodními organizacemi. Myslím si, že za Evropskou unii stále ještě neexistuje žádný oficiální seznam a musíme tedy spoléhat na seznamy těchto eh, relevantních mezinárodních organizací, co se týče těch daňových oáz. Máme tu seznamy OECD, AFTIF a dalších a ještě na závěr je ta otázka hybné páky, kterou by mohla vykonávat EIB. Myslím si, že tady je opravdu velký potenciál k navýšení tohoto, k navýšení finanční kapacity a evropského rozpočtu, tak aby se tedy rozpočtové položky dobře používaly, dobře s nimi vynakládalo a je dobré tedy zejména, aby se zachovalo ten, zachoval ten dobrý rating AAA, který AIB má rozhodně, to bude velko, velkým přínosem a velkou výhodou i pro naše klienty. Takže v této chvíli bych přerušil a pokud si budete přát, rád se ještě zmíním ke konkrétním otázkám. Mám ještě jednu otázku. Vy jste říkal, že EIB nebude vydávat, ale že se zaručí za tyto dluhopisy. Otázkou tedy je, Jakým způsobem se tyto záruky projeví na rozvaze EIB? Lze to přirovnat tedy k tomu, když Eurostat například napomínal členské státy, že záruky by měly být vyňaty z rozvahy, nebo zda to bude převedeno do zvláštního finančního, financování, finančního nástroje, tedy tzv. funding vehicle. V případě, že by to mělo být mimo rozvahová záležitost, tak je to samozřejmě záležitost, ke které, na kterou se nedíváme příliš pozitivně. Odpověď? Všechny tyto věci, všechny tyto záruky budou rozvahovou položkou, budou součástí také e, rozpočtovacího plánovacího cyklu. Mluvili jsme o tom také již při e, tom sdílení a finanční facilitě. Nemáme tedy žádný záměr cokoliv vyjímat z rozvahy. To se týká jak EIB, tak komise a rozpočtu. Moc krát děkuji. Pane Kutaše, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ano, mám jenom několik slov. Chtěl bych zaprvé poděkovat svým kolegům za podporu a nové připomínky. Myslím si, že máme dobré kompromisní návrhy. Pokud jde o ty projektové dluhopisy, tak já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Určitě by bylo žádoucí pozvat pana Majstata, aby s námi o těchto věcech diskutoval zde ve výboru, abychom se ho tedy mohli zeptat, aby on mohl vyjasnit všechno, co se týká projektových dluhopisů, záruk a tak dále a tak dále. Zítra dopoledne tedy budu čekat na vás v 10 hodin, abychom probrali kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji. Již jste říkal, že hlasování se plánuje na 15.3. V plenárce to bude až v dubnu. Můžeme nyní tedy přijít k dalšímu bodu, to se týká finančních konglomerátů. A já bych rovnou dala slovo panu Stolejanovi. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych chtěl poděkovat všem členům parlamentu, kteří předložili pozměňovací eh, návrhy této zprávě. Eh, máme tu dobré pozměňovací návrhy a také bych chtěl poděkovat panu Vanesovi, našemu poradci, za jeho přispění v rámci analýzy těchto pozměňovacích návrhů. Chtěl bych říci, že mnohé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, s těmi můžeme souhlasit. některé z těch pozměňovacích návrhů se soustředují na zlepšení definic vůči ve srovnání s tím navrženým textem komise. A já nebudu naléhat na, na ty pozměňovací návrhy, nebo nebudu hovořit o těch návrzích, které podporuji, spíše bych se tu chtěl zmínit o tom, že je tu několik pozměňovacích návrhů, které musí být mezi námi prodiskutovány. A stejně tak bychom je měli prodiskutovat později společně i se zástupci komise a rady. Takže první věc se týká toho, jak určit, zda činnost skupiny se bude soustředit na finanční sektor. Máme tu několik pozměňovacích návrhů 92 pana Lamberta a také pozměňovací návrh 93 eh, předložení paní Bowles. Pan Lambert navrhuje, abychom tu měli práh 10%. Tedy pokud ta finanční činnost v rámci skupiny bude vyšší než 10 toho poměru mezi rozvahou v rámci regulovaného a neregulovaného odvětví, tak pokud tedy celková aktivita v rámci skupiny je vyšší než 10%, toto by mělo být zahrnuto eh, jakožto činnost finančního eh, odvětví v rámci skupiny. Pokud ten práh bude 40% a navíc, to bude od Evropského orgánu pro dohled povolení rozhodnout, že celková činnost bankovnictví, pojišťovnictví, investičního odvětví eh, je podstatná. Myslím si, že eh, ten návrh paní Bowles lépe odpovídá potřebám definovat eh, tuto činnost. A ve finančním odvětví a podpořili bychom tento její návrh. A další záležitost je napojena na neregulované, neregulační finanční subjekty včetně těch eh, finančních nástrojů. Tady máme návrh eh, číslo 108 pana Lamberta. A já tady sdílím obavy vyjadřené panem Lambertem, co se týče tady toho eh, neregulačního finančního subjektu, včetně těch rozvahových nástrojů. Tady se znovu vracíme k rozsahu tohoto návrhu směrnice k oblasti působnosti a chtěl bych tu připomenout, že tu máme v podstatě dvě fáze co se týče změn toho způsobu, jak budeme dohlížet na finanční konglomerát. Komise navrhuje jako takovou první fázi to, že se upraví ty stávající směrnice na základě dopadu, který byl zaznamenán přijetím předchozích směrnic a také eh, dopadu nových směrnic. tak, jak eh, na toto dohlíží Evropský orgán dohledu ESA. Myslím si, že zavedení neregulovaných finančních subjektů, včetně těch možných orgánů dohledu, je, by byl nyní složitý, protože nevíme, jaký dopad to bude mít. Nevíme, jaký bude dopad tohoto konkrétního návrhu a proto si myslíme, že je lepší tento návrh zatím pronechat, aby byl posouzen až v té druhé fázi, kdy Evropská komise provede kompletní analýzu těch změn, které budou muset být provedeny pro ten doplňkový dozor nad finančními subjekty v konglomerátu. A proto tedy pak budou lépe moci být předkládány ty návrhy po zhodnocení dopadu. A pak je tu ještě eh, záležitost těch alternativních, eh, koordinátorů těch alternativních finančních eh, fondů, investičních fondů. Tady tou otázkou je, zda tito koordinátoři mají pocházet eh, z odvětví, z investičních služeb, a nebo je budeme lokalizovat v jiných oblastech eh, finančního světa. Tady máme dobrý návrh pana Bolsta, který navrhuje, abychom se zaměřili na investiční služby, a nebo pokud tyto alternativní investiční fondy a jejich eh, eh, manažeři pracují pouze pro jedno odvětví, tak se tedy zaměřit na toto konkrétní odvětví. Pak tu máme samozřejmě i dobré návrhy, a to k věci, která se týká těch zátěžových testů. Spravodaj tu navrhuje zátěžové testy, stejně tak pan Balc a pan Skinner. A jejich pozměňovací návrhy se týkají zátěžových testů a já tady s tím souhlasím. Máme již připraven kompro, mám připraveno kompromisní znění textu a Myslím si, že až budeme tedy hovořit o kompromisních textech, tak budeme eh, se moci eh, dohodnout a na toto probrat všechny ty konkrétní návrhy. A to je v podstatě to nejdůležitější ohledně této zprávy, paní předsedkyně. Thank you, clear my, uh, Moc krát děkuji. Já jsem si dělala pečlivé poznámky, bylo to naprosto srozumitelné. Já toto budu přednášet jménem Petra, který tady bohužel dnes nemůže s námi být. Petr vítá eh, celou řadu pozměňovacích návrhů a jejich široký záběr. Většina z nich je užitečná totiž doplňují základní návrhy pana zpravodaje. Petr ovšem má pocit, že některé pozměňovací návrhy jdou trochu mimo to, o co ve skutečnosti v tomto návrhu jde, anebo nechápejí podstatu finančních konglomerátů. Některé pozměňovací návrhy jsou vyjasňovacího charakteru, to se týká toho smíšeného výboru, Důležité je zajistit, aby odpovědnost smíšeného výboru bylo v souladu se zdroji, které jsou k dispozici a legislativou na základě, které funguje. A je také důležité jasně rozložit rozdělit pravomoci jednotlivých dohledových orgánů k příslušným oblastem v rámci konglomerátu. Za druhé je důležité zvýšit transparentnost poskytování zpráv je potřeba, aby byly známé jednotlivé právní entity v rámci konglomerátu a jakým způsobem se zapojují tyto entity do provozní struktury eh, konglomerátu. Pokud jde o banky a pojišťovny, je potřeba udělat doplnění CRD a Solvenci 2 eh, kvůli tomu, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny. Za třetí se navrhuje doplnit eh, o pravidlo Paula Volokera. To znamená, že konglomeráty nemohou více než 3 svého klíčového kapitálu, tedy Tyrvan, vystavit hrozbě ztráty. Dále je zde ještě mezera, pokud jde o finanční regulaci v Evropě a proto navrhujeme doplnit eh, tuto regulaci o ustanovení Dodd-Frank. Spoleháme spolu se spravodajem a stínovým spravodajem na to, že budeme mít silnou podporu ještě předtím, než půjdeme do trialogu. Já jsem stínovou spravodajkou za skupinu ALDE, dám si slovo tedy sobě sama. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho slova. Pokud jde o můj pozměňovací návrh 93, já jsem chtěla poukázat na to, že existují obrovské společnosti, jako například eh, GE, General Electric, které mají eh, také svoji finanční větev a tím se vyhnou tak trochu tím eh, tomu Prahu. Může se stát, že těch 10% není správný prach. Možná budeme moci ještě dále pracovat na to, co já zde navrhuji. Potřebujeme totiž zajistit, aby existovala pravidla nebo pokyny, podle kterých postupovat. Jinak by se nám mohlo stát, že narazíme na to, že naše regulace nebude odpovídat realitě. Proto bychom se na tyto věci měli dívat v kontextu. Potřebujeme opravdu jasný rámec, v rámci kterého se bude rozhodovat. Pokud jde o pozměňovací návrh 96, zde navrhuji aby AIFM, tedy ty alternativní investiční fondy, byly zapojeny odpovídajícím způsobem do regulačního rámce. Zde již zaznělo, pan Majers konkrétně říká, že to patří do té eh, části investiční služby. To je asi docela důležitá připomínka, protože jinak bychom mohli skončit s tím, že tyto alternativní investiční fondy budou zařazeny nesprávně jinam. Dále ve svém pozměňovacím návrhu 111 eh, mluvím o holdingových společnostech. Toto ovšem jde za rámec toho, řekněme, nevýrazného eh, předělání nebo nevýrazné modifikace této směrnice. To, co já navrhuji, je opravdu něco důkladnějšího. Otázka tedy, zda to udělat hned v rámci této rychlé revize, anebo zda eh, počkat až na eh, hloubkovou revizi legislativy týká se holdingu. Já si myslím, že to, co předkládám, je přinejmenším takový rozumný začátek a reflektuje to také některé pozměňovací návrhy, které já mohu podpořit. Jsou zde ovšem také návrhy, které asi podpořit nebudu moci. V současné chvíli jsem akorát chtěla podotknout, co mě vedlo k předložení mých vlastních pozměňovacích návrhů. Dále dostane slovo Filip Lambert. Filipe? So. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě zodpovím panu zpravodaji k té záležitosti neregulovaných finančních subjektů SPV to není něco, co bude platné již nyní, bude to něco, k čemu se vrátíme později a asi by stálo za to to zmínit. Je třeba tedy říci, ať to tedy řekneme v článcích nebo v bodech odůvodněních, zda eh, se tu tedy eh, neděje něco špatného v této věci, protože někdo to hovoří o tom, že tyto SPV bychom eh, měli ponechat stranou z oblasti regulace, ale co mne překvapuje, že jste nezareagovali a rád bych věděl tedy proč, Eh, že to nejsou nějaké ambicioznější nebo radikálnější návrhy, co se týče eh, roz, vyhrazení těch aktivit v rámci konglomerátu a tak, aby se tedy nestalo, že by některé odvětví mohlo potopit celou oblast. Tady mm, jste řekl, že souhlasíte s některou částí návrhu, ale zase ne se všemi. Je třeba zajistit, abychom se vyhli eh, nevhodným převodům z jedné oblasti do druhé v rámci konglomerátu. Jedna věc je ale tedy jistá. Určité by to měly být návrhy o těch eh, systematických eh, finančních institucích, ale uh, Víme, že v rámci finančnictví jsou tu konglomeráty, které se stávají ještě větší po stávající krizi a a v podstatě se to stává neříditelné, pokud se na to podíváme z pozice regulátora nebo tedy domovských států. Myslíme si, že toto by mělo být tedy místo, kde by se mělo poukázat na to, kam si přejeme dorazit, abychom tedy eh, jasně eh, v podstatě odradili to rozrůstání, aby tu byly velké nadproporční požadavky na kapitály, více než miliardové, mnoha miliardové. Pokud to bude jasně černě na bílém stanoveno, pak s tím nebudeme mít problém ale určitě bychom chtěli odrazovat od nadměrného eh, narůstání. Samozřejmě, že velikost může vést k eh, nekalé konkurenci na trhu. Budou tu určité instituce, mám tu na mysli některé konkrétní bankovní instituce, včetně těch evropských, které v podstatě, řekněme, nejenže řídí eh, celý trh, ale vlastně odebírají eh, možnosti těm jiným a Tady mám konkrétně na Microsoft nebo jiné softwarové společnosti, že na věc je vytvářet eh, software, který by pak ale umožňoval ostatním dobře pracovat. Něco podobného bychom měli vyřešit i tady. Zase, měli bychom jít jasným směrem, tedy alespoň v rámci bodu odůvodnění jasně říci komisi, kam si přejeme dorazit. Děkuji, Kej. Okay. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že pan zpravodaj i někteří stínoví v podstatě pokryli ty některé body, které jsem chtěla vyjádřit i já. Eh, k tomu, co tu nyní zaznělo, myslím si, že bychom měli mít na paměti to, že se jedná o finanční konglomerát. To ale neznamená nezbytně, že jsou obrovský. Mají pouze podnikatelské aktivity, které, díky kterým spadají do této oblasti. To bych chtěla zdůraznit tady u tohoto dokumentu, protože uh, Mm, to může být spíše i mm, méně významná změna, než tak zásadní, jak je navrhováno. Mm, nechtěla bych, abychom odrazovali tyto menší e, právě skupiny od toho, aby vlastně nespadaly do této oblasti. Máme tu bankovnictví, máme tu pojin, pojišťovnictví, které jsou důležité pro evropský trh a jakožto zástupce Spojeného království mohu říci, že pouze jedna finanční instituce se kvalifikuje do těchto finančních konglomerátů. A v podstatě není zase příliš odlišná od jiných bankovních institucí nebo pojišťoven. Toto bychom tedy měli jasně stanovit v této konkrétní uh, směrnici, protože se jedná i o přeshraniční účinnost. Uh, ty, eh, ta rizika nebudou jiná u jiných institucí. Je to ta otázka o těch eh, SPV nebo i zapojení AI FM. Takže nevím, jaké by to mohly být pro jednotlivce, to znamená banky nebo pojišťovny, eh, rizika. Trochu mě to mate. Když se tedy hovoří o těch finančních konglomerátech a hovoříme o tom, že se tu nebudeme obracet na jednotlivce, jednotlivé banky nebo pojišťovny, myslím si, že bychom měli zajistit, aby to bylo rovné pravidla pro všechny, nezávislé na struktuře té dané skupiny to je taková má zásadní obava. Pokud se zamyslíme na to Volkerovo pravidlo i pro konglomeráty, tak by to mělo platit pro celý sektor bankovnictví a nejenom zdůrazňovat tady z toho vytahovat jednu skupinku, na kterou bychom toto pravidlo tedy uplatňovali. A také eh, mne znepokojuje to, že sem byly zapracovány některé pozměňovací návrhy. Opět se tu vrací k, eh, k takovým opravdu arbitrážním prahům, které mne znepokojují. Eh, my tu nemáme opravdovou mm, analýzu dopadu uplatňování takovýchto prahů. Musíme zjistit, zda Prahy jsou opravdu relevantní dříve, než je stanovíme. A nevím, zda Evropský parlament je kvalifikovan pro to, aby stanovil 10, 20 či více procent Toto opravdu musí být řádně zanalizováno a následně tedy stanoven tento práh evropským orgánem dohledu, rozhodně ne parlamentem. Tady bychom měli být tedy opatrní, abychom opravdu spíše nezajistili tu, že to bude odlišné zacházení, odlišná pravidla pro různé subjekty jen proto, že tvoří konglomerát. Jsou tu různá rizika a Myslím si, že to by nebylo riziko jenom pro finanční konglomeráty, ale v konečném důsledku pro celý finanční sektor. Tyto subjekty jsou, mohou být takovým modelem bankovnictví, některý, někteří z nich nejsou velkými bankami a toto jsou v podstatě za, za mě jenom takové obecné připomínky. Děkuji. Pan Glut není přítomen a pan Lambert se opět hlásí, takže stručně prosím. Předpokládám, že je to odpověď. Uh, thank you. I just... Děkuji, chci jen reagovat uh, na to, co říkala Kate. Je pravda, že ve Spojeném království je pouze jedna instituce, která by spadala pod tuto legislativu, ale v budoucnosti jich bude více. A já si myslím, že ECB již nyní zvažuje celou řadu finančních institucí v Británii, jako je například Barclays, za konglomeráty potřebujeme tedy takovou definici, která bude dostatečně široká. Já chápu, co vy máte ale na mysli. Vy chcete, abychom se nezabývali de facto komplomeráty, ale jistým systémovým rizikem. To je věc, kde musíme postupovat opravdu velmi rozumně. My bychom neměli zavést Volkrovo pravidlo pouze pro konglomeráty. Souhlasím zcela s tím, že bychom to měli zavést napříč finančním sektorem. Tyto připomínky jsou podobné jako mé. Podíváme-li se na to, co já zde píšu o holdingových společnostech, může být ve Spojeném království také více. Ten můj návrh 111 se snaží o to, abychom odstranili e, slepá místa a abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny, to znamená odstranit dohled eh, tam, kde je například dohled dvojí. Jestliže k tomu nikdo nemá nic, co by chtěl říci, můžeme dát slovo opět panu zpravodaji. Moc krát děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, co zde zaznělo jménem pana Skinnera. Jeho připomínky týkající se výboru, smíšené, role smíšeného výboru, tak je to něco, co musíme určitě ještě probrat. Je to právní úkol a podle pana Skinnera výbor, smíšený výbor nemá právo rozhodovat. Otázka je, jakým způsobem se s tím tedy vypořádáme v této směrnici. Nemám žádnou námitku vůči transparentnosti eh, vykazování. Pokud jde o to Volkrovo pravidlo, tak to je něco, co musíme probrat. I v tomto případě bych nerad podporoval návrhy, u kterých nevíme, jaký mají ve skutečnosti dopad, tedy nemáme posouzení dopadů. A to není pouze to Volkrovo pravidlo, ale také jiné připomínky, například to, co říkal pan Lambert. Jemu bych chtěl poděkovat za pozměňovací návrhy. E, návrh 114 se týká těch limitů v případě, že celková rozvaha finančního konglomeru bude, konglomerátu bude větší než 100 miliard. A jestliže během jednoho roku nedojde k snížení této rozvahy, potom by takovýto konglomerát měl být měl podléhat třikrát větším kapitálovým požadavkům, než jak jsou stanoveny v dřívějších článcích, tedy v článku 1. I v tomto případě se obávám, že zde nemáme posouzení dopadů. Já si myslím, že to je něco, co se týká také komise. Ta by měla během příštích fázích provést posouzení a vrátit se s konkrétními výsledky, na základě kterých budeme moci přijít s konkrétním návrhem, jak tuto situaci řešit. Zcela souhlasím s tím, že my zde v současné chvíli nejsme kompetentní k tomu, abychom stanovili jednotlivé e, limity, aniž bychom měli posouzení dopadů. Těším se samozřejmě na diskuzi s ostatními kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří přiblížit se kompromisním návrhům. Děkuji. Je tedy patrné, že zde jsou témata, která budou určitě zajímavá, až budeme dělat ucelené revizi této legislativy. Hlasovat se bude 21. nebo 22. 3. V květnu by toto téma mělo být na plenárce. Nyní můžeme dojít k, přejít k bodu 5 pořadu jednání, technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a změna nařízení 924-2009. Paní Sary Esaja. Co? Děkuji. Evropská komise 16. prosince loňského roku předložila návrh. Tento návrh zavádí pro eh, vnitřní trh společné platby v rámci Evropy, aby tu nebyly rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními platbami. U eh, na platebních trzích by to mělo vést k obrovským přínosům, které navýší konkurenceschopnost a povedou k snížení výdajů, které budou mít eh, soukromí soukromníci, tedy plátci. Hodnotící zpráva mm, hovoří o tom, že by to mělo vést k úspoře 300 miliard eur za období prvních šesti let uplatňování tohoto schématu v posledních letech i významné politické iniciativy, které podporoval Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka vedly k tomu, vytvoření tomuto schématu. Tato Tyto plány na vytvoření úhrad a inkasa byly eh, schváleny na Evropské eh, radě pro platbu, která je vlastně takovým hlavním eh, rozhodujícím orgánem pro evropské bankovnictví. 28. ledna 2008 bylo zavedeno SCT, tedy systém pro úhrady, a následovalo SDD, tedy systém pro inkasa 2. listopadu 2009. Nicméně převod na nová schémata se prokázal jako velice pomalý. V říjnu 2010, to znamená des, dva roky po zavedení SCT, bylo zaznamenáno, že tyto nové převody představovaly pouze 9,3 v rámci SEPA, tedy té jednotné oblasti pro platby v eurech. A u e, SDD to bylo jen méně než 1 toto je opravdu nevýhodné a tyto změny by měly být dokončeny v co nejrychlejším období. Tak to na to nahlíží i parlament. Asi si vzpomenete, že již dvakrát parlament naléhal na Evropskou komisi, aby eh, nařízení SEPA bylo, vstoupilo v platnost. Jak v roce 2009, tak v roce 2010 Evropský parlament eh, vyjádřil, že si přeje opravdu příslušné, eh, jasné, správné uplatnění, vstup v platnost nejdříve v nejpozději do, roku tři, do 31. prosince 2011 pro SCT SDD a požadavky ty pro úhrady a inkasa by se měly zakládat na lohutách stanovených na 12 a 24 měsíců respektive. Vytvořilo by se schéma platné pro celou Evropu Tato schémata samozřejmě mohou být připravena i pro nadcházející změny a vylepšení. Je důležité stanovit tedy několik společných eh, standardů a požadavků, jako například používání eh, společných čísel IBAN, bankovních čísel IBAN a kódu BIC. Dále uplatňování mezinárodních standardů ISO 20, 222 SML uplatňovaných na úrovni celé EU. Zúčastnila jsem se slyšení eh, v listopadu 2010, které připravila komise a mnoho zúčastněných eh, vyjádřilo takový názor na tomto zasedání se o to, na to téma tedy vyjádřilo. My jsme se s nimi častokrát setkali, hovořili jsme o možných pozměvacích návrhů Nicméně opravdu mohu říci, že jsme otevření si vyslechnout myšlenky a návrhy e, všech zúčastněných stran. E, nyní jsem tedy dala dohromady všechna ta kontroverzní témata a hodlám vám je tedy představit. V první řadě je tu otázka té konečné lhůty. Někteří navrhují, aby tu byla pouze jednotná konečná lhůta, zřejmě 24 měsíců od vstupu v platnosti nařízení. řízení. A já bych byla pro eh, urychlenou lhůtu, to znamená těch 24 měsíců by byl maximální eh, dostupný kompromis. Pak dále by to mělo být takové konkrétní datum, jako například 1. leden 2013 či 14. Někteří navrhují, aby neevropské země v rámci SEPA měly mít tuto konečnou lhůtu v bližší době, než je stanoveno v návrhu komise. Opět ale někteří zase navrhují eh, delší lhůtu pro kredit pro soukromé firmy. A někteří ale zastávají takový názor, zda by mělo být vhodné, aby komise měla delegované pravomoci v rámci tohoto schématu a mohla činit tedy eventuální změny v těch te- technických požadavcích. Já bych se nepřikláněla k tomu, aby soukromý sektor neměl žádnou možnost kontroly, zejména co se týče tedy uh, i prav, eh, těch doložek o právech spotřebitele. Samozřejmě komise musí konzultovat eh, důležité zúčastněné strany jako radu pro SEPA a podobně ještě předtím, než zapracuje podstatné změny v nařízení. Za třetí, eh, Zdá se, že je třeba stále ještě velice opatrně zvážit, jak hodnotit mini SEPA a jak se vyjádřit k těm vícestraným eh, schématům, které by zřejmě nemohly eh, existovat paralelně. Dále jsou tu požadavky, technické požadavky v přílohách. Proti tomu eh, je celá řada subjektů, také z důvodu poškozování práv spotřebitelů o tom tedy, kdo by měl mít eh, pravomoce, zda příjemci či plátci. Spotřebitele by se měli cítit opravdu řádně ochraňovány, měl by se zabraňovat jakýmkoliv podvodům v rámci celého systému. Ochrana spotřebitele to není technická, technický požadavek, proto by měl být přesunut z přílohy do samotného textu nařízení. Za páté, tady je ta záležitost eh, takzvaných MIFs, tedy vícestranných mezibankovních poplatků. To jsou tedy náklady za každý převod, když dochází k eh, navrácení nebo zamítnutí eh, toho daného, té dané úhrady. Tady je třeba dohodnout se na celkové hodnotě těchto tzv. MIFs. Jsou tu určité argumenty o na základě toho, že bankovnictví je v některých zemích velice segregováno, jsou tu komerční banky a celá řada podniků, to jsou vlastně ti plátci inkasa a pak jsou tu individuální subjekty, tedy vlastně jednotlivci, klienti, inkasa v podstatě inkasem se poskytuje služba a za tu se vybírá poplatek. A vzhledem k tomu, že jsou tu 100 miliony eur, které jsou zapojeny tady do těch vícestranných mezibankovních poplatků, tak asi mnozí z nás budou lobovat a za tuto věc. Stále ještě zvažují ty argumenty pro a proti pokud to eh, bude zachována kontinuita těchto poplatků za každou transakci, tak by měly být eh, co nejjednotnější mezi jednotlivými členskými státy. Toto by mělo být definováno a mělo by se směřovat k tomu, že se budou postupně snižovat. Ale pokud eh, tyto poplatky nezůstanou, tak ta lhůta by měla být změněna tak, aby vlastně byla zhodná se vstupem v platnost tohoto nařízení. Za šesté je tu ta otázka německého ELV. Zase v případě inkasa se využívá platba kartou a mnozí spotřebitelé si eh, neuvědomují nebo neznají tu skutečnost eh, možnosti takovéhoto využívání a některé zúčastněné strany zde navrhují tříleté přechodné období na odstranění, a ostatní zase navrhují zachování tohoto e, schématu ELV. Já si nejsem jistá, zde je teď mezi námi některý z německých kolegů, ale doufám, že by nám e, e, právě němečtí kolegové mohli více popsat tento německý problém v rámci SEPA. Sedmá věc, Mnozí si přejí, abychom tu byli, eh, měli vyloučeny ty platby s vyššími, hodno, eh, s vyššími částkami. Je to odstavec 1 pod odstavec 2b, který se týká eh, právě těch zpracovaných převodů týkajících se vysokých finančních částek. A tedy otázka toho, zda by toto mělo být zapracováno do nařízení. Věřím tomu, že by to mě, by měly být odlišné lhuty a odlišné strategie, co se týče implementace a právě i v rámci ISO 20022, co se týče těchto vysokých finančních částek. Celá řada zástupců se vy, eh, předložila pozměňovací návrhy, kteří, které můžeme považovat za technické, jako korelační eh, reference, jako v odstavci 216 anebo zase žádají o větší míru objasnění definic. Já bych v této fázi také chtěla poděkovat komisi a radě za výbornou spolupráci a jsem si jistá, že tato výborná spolupráce bude i nadále pokračovat a doufám, že budu mít návrh zprávy připraven eh, pro překlad eh, do konce března, to znamená 28. března. Také budeme mít eh, slyšení v rámci výboru EKON 13. dubna to znamená, ještě měsíc předtím, než bude lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, doufám, že tu tedy zazní celá řada návrhů na pozměňovací návrhy. Pak tu budeme mít také seminář na eh, nařízení SEPA, tedy to již proběhlo v únoru, zúčastnili se ho i stínoví zpravodajové. Nebylo to úplně nejlépe načasováno, bylo to po miniplenárce, mnozí již odcestovali, ale Sofie tady eh, byla a děkuji tím za to. A myslím si, že i tak proběhla opravdu užitečná diskuze. My jsme se tedy eh, již se eh, stínovým zpravodají setkali a příští týden ve Štrasburku tu na, to naši spolupráci zahájíme naplno. A, a doufám tedy, že toto je víceméně všechno. Ráda bych si nyní vyslechla eh, vaše názory na ten přechod eh, na SEPA a také, co si myslíte o těch nejkontroverznějších tématech. Děkuji. Děkuji, nyní Sophie. Moc krát děkuji. Já bych se nejprve chtěla omluvit za to, že jsem přišla pozdě, ale snažím se být na dvou výborech v podstatě zároveň. Většina svých připomínek eh, je k, tě, k tomu textu, který zde již bylo komentován. Nicméně, vzhledem k tomu, že je to pouze předběžná verze, mohu konstatovat, že se ubíráme stejným směrem. Jsou zde tedy pouze dvě témata, který by, která bych chtěla zmínit. Za prvé je to ten časový rámec pro implementaci, tedy ty termíny. Určitě již celá řada Eh, aktérů říká, určitě to nemůže být dříve než v roce 2014, protože to je ten přirozený investiční cyklus. Není to ale tak, jako kdybychom o tom začali poprvé diskutovat teprve včera. I kdybychom dali termín na rok 2014, celá řada institucí eh, to nestihne. Proto si myslím, že bychom měli mít eh, časový harmonogram, který bude poměrně přísný a Kdyby se na to instituce připravili už v minulosti, vůbec bychom nepotřebovali tuto legislativu na zrychlení celého tohoto procesu. Za druhé, a to se netýká přímo tohoto tématu, ale s tématu s tím souvisejícím, jsou poplatky za eh, zprostředkování, to jsou ty MIF. Komise poukázala také na to, že nemá jistotu v, č- v tom, že ty mezibankovní poplatky již byly vyřešeny a to v odpovídajícím rozsahu a včas. V současné chvíli to vypadá, jako kdyby na trhu existoval jakýsi duopol Zajímalo by mě tedy, co si k tomu komise myslí. Zdá se podle předběžné odpovědi, že komise počítá s budoucí legislativou. Určitě více připomínek budu mít, až budeme mít konkrétní návrh písemný na stole a příští týden se k tomu vyjádřím na setkání stínových zpravodajů. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajkyni za představení tohoto návrhu. Souhlasím s tím, že přechod na SEPA byl příliš pomalý a určitě pomalejší, než eh, co jsme si od toho slibovali. Pokud jde o převod eh, domácích převodů do systému SEPA, tak to je něco, na co neustále čekáme. V budoucnosti by nemělo dojít k fragmentaci národních systémů, které budou zároveň eh, eh, fungovat eh, s fungováním SEPA. To by bylo samozřejmě nežádoucí a také neúčinné, protože by to znamenalo dvojí náklady a také méně příležitosti pro celoevropskou soutěžní, celoevropský, celoevropskou soutěž. To by znamenalo tedy nedostatek konkurence a narušení trhu. Má no to ale také politický aspekt tento návrh a to je právě ten termín pro zavedení zavedení do praxe. Z vlastní zkušenosti, když jsem pracoval v Evropské komisi na eh, liberalizačních tématech, tak jakmile se stanoví konkrétní téma, začne se na tématu pracovat. Dokud ovšem te- termín není, všichni čekají. To bylo eh, při deregulaci eh, poštovních, elektro- energetických služeb, ale také telekomu. Všichni, jakmile se začne stanoví, jakmile se stanoví konkrétní termín, se začnou připravovat. A o to se musíme zasadit. Potřebujeme eh, nazbírat dostatek eh, aktérů, kteří celou tuto eh, změnu ve skutečnosti spustí. Proto potřebujeme jasný harmonogram a ten harmonogram by neměl končit příliš daleko v budoucnosti. Musíme tlačit na to, abychom měli jeden fungující trh v této oblasti a proto potřebujeme konečný termín, který by měl být spíše dříve než později. Thank you very much. Is there... Děkuji. Ještě někdo se chce k tomu vyjádřit? Jean Paul, žádá to slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych to chtěl eh, trošku přepsat dějiny, protože dějiny se dají vždycky přepsat. Já jsem byl za předcházejícího mandátu také takovým zpravodajem a vlastně jsme vycházeli z 27 různých platebních systémů, které existují v, v Evropě, s různými náklady, s různou efektivností, náklady, které nebyly propojeny s tou efektivností, třeba velmi nákladné, které nebyly efektivní, nebudu jmenovat ty dané země co z toho vzniklo za problém? Bylo obtížné prostě to dobře harmonizovat a v mnoha oblastech byla ponechána státům určitá marže pro eh, tu aplikaci, pro implementaci směrnice, což samozřejmě nezjednodušilo věci. A vzhledem k nákladům operací, vzhledem ke složitosti toho tématu a v zemi, kterou znám, přechod na SEPA stojí více než přechod na euro pro bankovní instituce a finanční instituce. A kvůli té složitosti jsme, řekněme, neměli tu odvahu nebo ne tu vůli tam dát konečné definitivní, definitivní datum. Od té doby komise chtěla nějaké datum pevné, dnes máme tedy nové znění, nový dokument, takže si můžeme než přát, aby se to odehrálo všechno rychle, rychle realizovalo, ale buďme také jaksi obezřetní. Dokud státní zprávy nezavedou evropské platby, to znamená evropské eh, inkasa, úhrady, tak eh, nebudeme to mít všechno dořešené. Takže já děkuji zpravodaji za, za, zpravodajce pardon, za velmi dobrou práci a doufám, že s novými přesvědčenými se jí bude dobře pracovat. Jenom ještě jedna drobnost, což ani moc drobnost není. To, že ta otázka nebyla dobře vyřešena, určitě zpomalila operace a paní předsedkyně, vy jste přece vstupovala, u, vystupovala u jednoho materiálu, který měl hovořit o o přechodném období pro výbor Interchange. A zúčastněné strany za podniky to vedlo k tomu, že se rozhodli jednat. A u tohoto, u této komise bych rád také řekl, že bychom se na to měli dívat velmi obezřetně. Protože nemůžeme jen tak takovou komisi určit, určit její pravidla práce. To není přijatelné. Ale Platební činnost, to je obchodní záležitost a je tedy normální, aby ti, kteří se tomu věnují, dostávali za takovouto činnost odměnu, aby to pokrývalo jejich náklady legitimním způsobem. Jinak opustíme tržní hospodářství a můžeme jít jiným směrem. Čili nemůžeme měnit platby v nějakou státní službu. Otázka je, zda samozřejmě tyto tato procenta, takto získané poplatky, jak mají být vysoké. Některé země je přijaly, pak je zrušily. Tam, kde každopádně tyto poplatky existují, jsou-li tedy stanoveny chytře a čistě, tak vyplňují určitou funkci, která není tak nenávidění hodná. Samozřejmě jsou ti, kteří řeknou zrušme je, ano, ale někde se to musí zaplatit, takže jsou země, kde zase se za změnu nic nepřiplácí, ale zase hotovostní operace jsou dražší, protože samozřejmě finanční instituce ehm, to musí někde dohnat. Takže co je v tomto, v této oblasti nutné, je jaksi, určitá transparentnost, jasnost, ale nemyslím si, že by tyto změné provize měly být úplně jaksi, odstraněny, za, zamítnuty. Tato otázka eh, provizí ta přece existuje i v jiných oblastech, bankovní karty a podobně a nemůžeme měnit nebo skrze toto nařízení měnit věci a řešit určitý spor, který v Evropě panuje. Bylo by tedy dobré říci, eh, nebudeme svázat na rozhodnutí soudu. Já bych řekl, že buď příliš brzy nebo příliš pozdě. Příliš brzy, protože musíme počkat na to, co řeknou soudci ale nebo tedy to zastavit dřív, než se do toho instituce pustí. Já myslím, že musíme být opatrní, pragmatičtí a realističtí. Děkuji. Thank you very much. As a... Moc krát děkuji. Já jsem jedna z těch, kteří také přežili tu směrnici o platebních službách. Vidím, že mluvíte o tom se stejnou vášní jako dříve. Jestliže k tomu ještě nikdo, již nikdo nechce nic dodat, ráda bych dala slovo zpátky paní zpravodajce. Moc krát děkuji. Děkuji také za podporu a Musím se vám přiznat, že za začátku jsem si myslel, že je to čistě technická zpráva, ale očividně je to také věc, která leží v hledáčku finančních institucí. A to se určitě v průběhu práce nezmění. Jak již říkala Sofie ostatní, nebudeme mít opravdu vnitřní trh, pokud demu nebudeme mít systém jednotný jednotný systém pro platby. Je to proto prioritní téma. Musíme se věnovat systému SEPA kvůli tomu, aby mohl fungovat správným způsobem vnitřní trh, který by měl naplňovat svoji funkci. Stávající situace je opravdu nepřijatelná, zejména pro ty, kteří již začali pracovat na přechod na SEPA. Pro ně to znamená dodatečné náklady, protože musí paralelně udržovat starý systém a zároveň investovat do nového systému. Myslím si, že bychom těm, kteří ten první odvážný krok již podnikli, tak těm bychom měli usnadnit život. Pokud jde o MIFS, tak jak již pan se říkal, to bude asi ta nejobtížnější záležitost. Já ale nepochybuji, že se nám podaří tuto situaci vyřešit. Jak již jsem také říkala na začátku, těším se na účinnou spolupráci jsem přesvědčena o tom, že zde politické eh, rozpory příliš nebudou. Možná zde budou rozpory, pokud jde o jednotlivé země v EU, ale politicky asi ne. Moc krát děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 16. května. Hlasovat o nich budeme 15. června, ve výboru, pardon, ve výboru budeme hlasovat 27. 15. o nich budeme diskutovat. Máme tedy ještě docela dost času, abychom přišli s dalšími návrhy. 15. února bude slyšení týkající se SEPA a pardon, 15. února se eh, koordinátoři dohodli, že 13. čtvrtý bude slyšení k SEPA. Nyní bychom měli hlasovat. Hlasování ovšem začíná až 16 hodin 50 minut. Nemůžeme začít dříve, proto bych chtěla poděkovat všem, kteří jste přišli na naše zasedání. Prosím, přijďte zpět na eh, hlasování. Potřebujeme minimálně 12 členů, abychom mohli hlasovat. Vzhledem k tomu, že jsme řekli, že hlasování začíná v 16.50 a skupiny to berou na vědomí, Navrhuji, abychom si udělali 20-minutovou přestávku, ale prosím, přijďte včas zpět. Jinak budeme muset hlasovat ve Štrasburku.

Okay, if you could take your... A takže prosím vás, abyste se posadili, abychom mohli pokračovat s naším hlasováním. Já vám tímto děkuji za to, že jste se dostavili. Myslím si, že je nás tu dostatečný počet a nebudu muset počítat. Il a dit que je pense qu'on est déjà suffisamment nombreux. Ah <laughs> mikrofon řečníka. Okay, if you put your cards in, that's going... Prosím, vložte vaše karty. Bude to snadnější. Když budeme hlasovat kartičkami, provedeme si tedy test. Prosím, zmáčkněte si ten váš šťastný knoflík. Udo, prosím. One second. Mohla byste počkat ještě vteřinku, my právě roznášíme naše dokumenty. Ano, my prozatím jenom testujeme, to je testovací hlasování.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 provedeme to testovací hlasování. Máme tu zastupce 28 členů výboru. Všichni máte k dispozici hlasovací seznam, vidím, že je stále ještě někde roznášejí. Right, has everybody got them? Takže všichni, že máte seznamy. Tímto tedy nyní začneme. První hlasování je na téma budoucí evropské mezinárodní investiční politiky. Takže všichni již mají hlasovací seznamy. V první řadě hlasujeme o kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti. Máme tu nějaký problém? Ne, takže návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronické hlasování o takto obměněném textu. Zahajuji hlasování nyní. Vy jste hlasovali. Máme tu 28 hlasů pro. Takže blahopřeji. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o bodu 7, tím je přechodná úprava pro dvoustrané dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Začneme návrhem 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale asi si to ověříme. Nyní zahojí hlasování k návrhu 32. Vy jste hlasovali? Ano, zamítnu to. měla jsem pravdu. 16 hlasů proti. Návrh 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 34 byl stažen. Takže 20, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme si, pokud si přejete, ale jsem přesvědčená ověřujeme dvacítku. Již jste hlasovali? Ano, zamítnuto. Návrh 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 21, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní A, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to přijato, ale ověříme. Ten rozdíl byl méně zřetelný, takže ověříme kompromis A. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování a přijato. Nyní návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 37, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A zdá se mi, že ty roce zvedáte pomalu, takže si ověříme návrh 37. Uzavírám hlasování. Přijato. Omlouvám se, pokud to bylo matoucí. Nyní návrh 27. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se přijato. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronicky hlasujeme o takto obměněném textu. Uzavírám hlasování. 28 pro, 29 pro. A musíme také hlasovat o legislativním usnesení. Hans-Peter Martin, máte nějaký, nějakou připomínku? Je to procedurální připomínka? Já se omlouvám, já nemám uh, moji elektronickou kartičku, zdržel bych se. Takže 29 pro, dva se zdrželi a dva proti k takto obměněnému textu. Děkuji. Uzavírám tímto hlasování a nyní zahají hlasování o legislativním usnesení. Uzavírám hlasování. Takže přičteme jednoho k pro a k jednoho k, k těm, kteří se zdrželi 31 pro dva se zdrželi, dva proti. Děkuji. A těm z vás, kteří nás opouštíte, tak, tak můžete nyní učinit, prosím v tichosti. Yeah, well, I've, I've, I've lost my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 Leonardo. Okay, I'd like us to carry straight ano, byla bych ráda, abychom mohli pokračovat okamžitě s bodem 8. Máme sice um, 10 minut k dispozici, ale teoreticky nám to pak umožní o 10 minut déle hovořit. Spravodaj i stínoví spravodajové jsou zde přítomní, takže prosím vás, kteří hovoříte, ukončete vaše hovory nebo pokračujte mimo zasedací místnost. A já předám slovo panu zpravodaji. Werner, prosím. Eh, ja, vielen Dank. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem právě dorazil do sálu, tak mě prosím omluvte. Já bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat za to, že máme k dispozici všechny překlady. Klíčová, klíčové nebo výchozí znění je Němčina, nicméně klíčová, eh, klíčové dokument je v angličtině, tak jsme rádi, že to máme k dispozici. Všichni měli tedy možnost přečíst si pozměňovací návrhy, proto o nich nebudu mluvit jednotlivě. Vzhledem k tomu, že si to technický postup vyžaduje. Máme dohromadu 135, respektive 125, opravuje se pan řečník. A jak jsme říkali na začátku února, ty klíčové otázky byly převzaty do odůvodnění Rád bych ještě něco řekl k návrhu zprávy, tedy to, s čím přišla komise. Evropská komise předložila poměrně dobrý návrh, který ovšem celou řadu věcí nechává ještě otevřený. V pracovní skupině nyní panuje klid. Po pěti sedeních této pracovní skupiny neexistovala další možnost dohodnout se na kompromisních oblastech. Já jsem ve své zprávě Některé, zprá- některé oblasti nechal otevřené a to zcela záměrně, proto abychom se o nich poradili zde ve výboru. Týká se to v prvé řadě oblasti působnosti. V návrhu komise a také v návrzích eh, té vrcholné schůzky a výboru pro eh, deriváty OTC jsou řešeny právě v těchto dokumentech. Komise nyní navrhuje, abychom zde řešili všechny deriváty kvůli tomu, že i eh, boru, eh, že deriváty na burze jsou taky, jdou také přes CCP, protože jinak by to nemohlo být obchodováno na burze. To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu účastníci trhu se nevyjádřili v tom smyslu, že by upřednostňovali takovéto řešení. Nejtěžší je, jsou výjimky z oblasti působnosti. Různí účastníci trhu navrhovali a žádali výjimku z oblasti působnosti tohoto nařízení. V Americe existuje jiná legislativa. My jsme se v předstihu dohodli rámcově na tom, že evropská legislativa, pokud to bude možné a přijatelné, bude v souladu s americkou legislativou. Americká legislativa počítá s výjimkami pro předpisy v oblasti clearingu. To se týká pro to se týká bank, malých a středních bank a e, stradatelem nebo spořitelem. V USA se v těchto legislativních návrzích navrhuje, aby deriváty OTC byly e, regulovány pouze v případě, že jsou systémově relevantní. To znamená, všechny banky, které mají rozvahu menší než 10 miliard, budou obecně vyňaty z povinnosti clearingu. Nyní v USA se hovoří o 10 miliardách dolarů, v Evropě bychom mohli srovnatelně pracovat s částkou 10 miliard euro. Co by to znamenalo? Znamenalo to, že vyňaty by byly regionální banky ve většině případů a v, ve skutečnosti bychom zde měli pravidlo d, nebo regulaci de minimis. Rád bych o tom ještě diskutoval s vámi poté, co budeme mít výsledky slyšení v kongresu. Druhá výjimka se týká malých a středních a malých podniků. I v tomto případě se počítá s nařízením de minimis, kde by eh, OTC deriváty podléhaly eh, prostředkova a clearingu pouze v případě, že by eh, měli obrat 15 pardon, jednu miliardu euro za rok. To by znamenalo, že bychom nezatěžovali velké množství malých a středních povinností, eh, po, pardon, velké množství malých a středních podniků povinností eh, zprostředkovávat tyto obchady přes eh, clearingové centrum. Diskutuje se o tomto tématu také na úrovni rady. Na e, návrh Francie se mluví o e, zrušení informační a clearingové hranice s tím, že by se měly clearingu podřídit pouze spekulativní obchody s OTC deriváty. Velmi těžko se ovšem vymezují OTC deriváty, které jsou spekulativní a jiné pomocí nejrůznějších hranic či limitů. To jsou tedy ty klíčové otázky, které se diskutovaly také na radě. Zda například by jsme zde neměli zvláštním způsobem vynímout i e, penzijní fondy, proto se ovšem vláda, e, pardon, proto se ovšem nešla většina v radě, nicméně Nizozemsku, kde tyto fondy e, této problematiku řeší intenzivně, tak Nizozemsko je zásadně pro. Pokud jde o nemovitostní fondy, nebo životní pojištění. To jsou oblasti, které prostě budeme muset ještě prodiskutovat. To jsou podnikatelské objekty, které podle stávajícího návrhu jsou chápány jako finanční instituce a je tedy otázka, do jaké míry mohou či nemohou být vyňaty z působnosti. Pokud jde o informace, povinnost informace informovat, v případě, že protistrana není regulována v rámci článku 25 MIFID. Neexistuje další eh, nutnost zavádět eh, povinnost informovat. Další limit, který byl na úrovni rady spochybňován, a já jsem je zde také vyškrtnul, je povinnost hlásit standardní obchody derivátů, které by měly být hlas, hlášeny eh, tomu zprostředkovatelskému centru, pardon, do toho registru. Dále se hodně diskutuje o roli ESMY a národních dohledových orgánů. Kolegyně předložila konkrétní strukturu a podle této struktury ovšem dochází k příliš složité struktuře v systému dohledu na národní úrovni i ESMA. Proto jsem prostě tento návrh vyškrtnul a místo toho navrhuji posílenou spolupráci národních orgánů s ESMou. Dále, podle článku 15 je ESMA odpovědná za poskytování vybraných informací národním dohledovým orgánům a ty mají povinnost a možnost vyžádat si stanoviska například od centrálních bank. Další otázka je CCP od, ze třetích států. To je věc, o které se diskutuje v komisi. Komise žádá snadnější přístup pro CCP ze třetích států na základě mého návrhu jsou CCP podob, regulovány podobně jako všechny ostatní. Pokud jde o bilaterální dohody, Evropská komise by měla umožnit buď to úplné nebo částečné uvolnění a osvobození. Musí bez zde ovšem zaručena obousměrnost eh, takovéhoto osvobození. Pokud jde o interoperabilitu, se kterou se počítalo pouze pro vybrané cené papíry, tak to jsem vyškrtnul, protože my se zaměřujeme na eh, rizika, která jsou relevantní pro systém jako takový a v tomto případě to neplatí. Možná je to ovšem podnět, abychom tuto interoperabilitu do budoucna umožnili i v této oblasti. Pokud jde o clearingové povinnosti pro nefinanční protistrany a deriváty OTC, které využívají a které nejsou nebo které jednorázově nepřekročují eh, jistou hranici, tak tam se počítá si s tím časovým limitem, kdy se tato, eh, toto množství eh, kumuluje. Pokud jde o rozlišení mezi spekulativními a nespekulativními obchody OTC s deriváty, zde se snažíme zajistit pomocí těchto ustanovení zejména vyšší právní jistotu. Snažíme se zajistit vyšší likviditu a zabránit navýšení zbytečných administrativních nákladů. Jedná se tedy o značné změny ve srovnání s návrhem komise a tyto změny znamenají náklady pro nefinanční protistrany. Podle slyšení bychom tyto eh, konkrétní věci měli dále eh, specifikovat v řízení na úrovni 2. Eh, ESMA ovšem ještě předtím bude muset provést průzkum trhu mezi zúčastněnými stranami. Pokud jde o zpětnou platnost jednotlivých povinností, zde je zejména důležitá otázka povinnost ohlašovat uskutečněné Eh, obchody OTC, takzvané backclouding. Já jsem z právního hlediska považoval tyto věci za velmi obtížné. Zpětná platnost je prostě něco problematického. Dodatečná povinnost eh, poskytnout informace, to je ovšem jiná záležitost, která by mohla být zavedena v závislosti na eh, době vypršení derivátu, typu derivátu a dalších aspektech. V takovém případě si dovedu představit, že zavedeme dodatečnou povinnost informovat, ovšem nikoliv eh, to povinnost pro eh, zavést zpětně. To jsou tedy ty klíčové body, které eh, v tomto návrhu navrhuji. A Nebudu zde jednotlivé konkrétní návrhy opakovat. Jsem zvědavý na to, jak se k tomu budou vyjadřovat jednotliví kolegové a jednotlivé kolegyně. Jsem připravený směřovat ke kompromisu, který povede k tomu, že cíl tohoto nařízení bude odstranit a minimalizovat veškerá systémová rizika, ale zároveň nedojde k navýšení administrativního břemene nebo ke značnému navýšení finančních nákladů na straně účastníků trhu kvůli opatřením, která navíc neminimalizují systémovou problematiku. Doufám tedy, že v tomto případě a za takovýchto podmínek budeme bez problému moci tuto diskuzi dále pokračovat a posléze uzavřít. Děkuji. Děkuji a nyní Leonardo, prosím. Děkuji, pane, paní, paní předsedkyně. Měli jsme příležitost přeskoumat pozměňovací návrhy v jednotlivých verzích jazykových. A domnívám se, že je to vlastně poprvé, kdy se můžeme pustit do věcné rozpravy jenom s tím, že má skupina včas předloží své vlastní pozměňovací návrhy. Abych zareagoval na poznámky zpravodaje pana Vangena, rád bych zmínil některé věci, na kterých se shodneme, ale také body, které podle mého názoru ještě vyžadují určité prohloubení nebo alespoň u nás, nebo tedy u mne jako stínového zpravodaje vyvolávají určité výhrady až překvapení. Jak už jsem to uvedl při předchozí rozpravě, já si myslím, že rozsah působnosti nařízení musí být výhradně zaměřen na deriváty eh, OTC. Takže tady sdílím názor pana Langena, ale co mi dělá starosti, to jsou ty výjimky, protože si myslím, že by to mohlo vést k určitému riziku, že by totiž došlo k rozmělnění toho závazku, který byl přijat v rámci schůzky G20. Co se mi zdá být mimořádně obtížným, je stanovit určité zásady na základě definic, které alespoň podle mého názoru nejsou tak úplně jasné. Například eh, ta otázka omezení která by se týkala pouze produktů, které mají systematickou aplikaci. To jsem úplně nepochopil, tady bych poprosil o vysvětlení. Pak jsem úplně nepochopil otázku, která je spojena s výjimkou týkající se vlastně objemu obchodu banky. Pan zpravodaj na tom, o tom hovořil také o, v rámci slyšení ve Spojených státech o těch obratech. A pak nevím, jak jste to myslel s těmi malými středními podniky. Já si myslím, že to jsou poměrně zásadní problémy. Mezi jiným také stanovení Prahu, který by platil pro, eh, pro náš akt. Pak jsou tu samozřejmě tu spousta bodů, kde souhlasím jsou třeba ta povolení, pravidla pro povolování, zrušení bodu, který se týká interoperability a to samé platí pro ten backloading. Dovolím si ještě pár věcných poznámek, mezi jiným k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Zejména tady odkážu na některé pozměňovací návrhy konkrétně. Za prvé 51. Já si říkám, jestli skutečně je vůbec užitečné ten text, který předkládá komise, vyškrtnout. Co se týče ohlašovací povinnosti, ohlašování posunu Prahu podle 3a. Já chápu ty důvody, které jsou vlastně základem pozměvacího návrhu. Tam jde vlastně o snížení administrativní zátěže. Ale tak si říkám, zda vypuštění článku 7 nařízení navrhovaném komisí skutečně nevypro, ne, nepovede k určitým potížím z procedurálního hlediska. Zda to neoslabí celou strukturu tohoto opatření. Další poznámka. Pozměňovací návrhy 53 a 54. Pozměňovací návrh 53. I v tomto případě chápu důvod, a celou tu argumentaci, která vedla ke změně. Jde vlastně o překročení krátké lhůty Prahu zúčtování, ale 90 dní. Dá se to skutečně považovat za krátkou lhůtu? Já si naopak myslím, že je to velmi dlouhé období z časového hlediska. Další poznámka. Pozměňovací návrh 54. Já sdílím tento princip. Ale potřeba převést původní kapitál nad těch 50 milionů euro, jak to předpokládá, na 5 milionů euro, jak to předpokládá komise přejít na 10 milionů eur, tak mě, nevím, mně se zdá, že tento návrh stačí. Nevím, že, nemyslím si, že bychom měli jít k vyšší, k vyšší mm, částce, k vyššímu stropu. A zvyšovat ten počáteční kapitál. A jenom vás chci upozornit, pane Langene, že v odůvodněních u bodě D, kde se odkazuje na povolení, povolení eh, protistrán, tam se hovoří o, o počátečním kapitálu ve výši 5 milionů eur. Takže si myslím, že logicky bychom měli takto upravit i naše znění. Tak, to bylo pár obecných poznámek poměrně asi podrobných, ale základních, které jsem chtěl zmínit a uzavřu tím, že se vrátím k tomu asi nejcitlivějšímu bodu, pro mě velmi podstatnému, to je ten systém výjimek, protože si myslím, že to je bod, pokud nebudeme mít efektivní přizpůsobené zpracování této otázky, tak hrozí, že ohrozíme samotnou podstatu celého opatření. Thank you. Uh, sorry, I was still writing. Děkuji. Já si stále ještě zapisuji, protože já jsem také stínovou zpravodajkou za skupinu ALDE a mám tedy příslušné zodpovědnosti vůči panu zpravodaji. Já bych tedy panu zpravodaji v první řadě chtěla poděkovat za to, že převzal některé z těch připomínek, které jsem vyjádřila prostřednictvím stanoviska za výbor LIBE. Myslím si, že to je rozhodně užitečné pokud projdu několik těch ještě otevřených otázek. V první řadě oblast působnosti. Mene zajímají ta stejná pravidla pro všechny, takže bych spíše zastávala ten původní návrh komise v této věci. Konkrétně, pokud si přejeme mít takový přehled o těch eh, veškerých pozicích všech a pokud se na to budeme dívat jako na určitou agregovanou Eh, formu těch registrů. Mohlo by se to provádět velice jednoduše v případě eh, výměn, protože v podstatě toto již funguje elektronickým způsobem. Takže co se týče těch registrů obchodních údajů, tady rozhodně komise má opravdu pravdu, že toto by se mělo uplatňovat na všechny deriváty. Eh, nevidím, kde by tady v tom mohl být problém. Ale Možná, pokud se na to zamyslíte měli byste na to jinou věc, tak eh, mi dejte vědět. Pak otázka <clears throat> způsobilosti v rámci clearingu. Pokud eh, to zúčtování není tak robustní, jak by to tedy mělo být, tak je třeba to provést tak, jak to provádíme u těch derivátů OTC, tedy pokud uh, by to mělo být tak, aby to nedošlo k nějakému zdvojení. Pokud tedy neexistuje ekvivalent, je třeba to ještě zvážit. Možná bychom měli najít takový jazyk, který by nám umožnil pokryt právě ještě ta stále prázdná místa, abychom na něco nezapomněli. K těm výjimkám zase z podobných důvodů si myslím, že zase na té straně registru všechny ty informace by tam měly být dostupné. Systematicky ke riziko je v systému, ne v institucích. Nesmíme zapomenout na to, že se tu snažíme kontrolovat systematické riziko u těch systematicky relevantních institucí, ale to neznamená, že by celá ta skupina malých, středně velkých organizací, které operují na základě stejných podnikatelských modelů, tak vydávají ukazatele, že tam může docházet k tomu systematickému riziku. To tak eh, nezbytně eh, není platné, podobně jako u třeba velkých institucí, které nemusí být řízeny stejným způsobem. A pro, z toho důvodu mne ty výjimky znepokojují. Nechtěla bych tu mít výjimky u nahlašování do registru. A jsem tady nedočkala, abych se dozvěděla, jaký bude v tomto výsledek toho slyšení. Měli bychom být opatrní u výjimek například u těch regionálních bank, které pracují na základě podobných modelů. Tam jsme již zaznamenali u těch takzvaných kachas ve Španělsku systematická rizika a víme, jak to tam bylo s deriváty co se týče těch prahových hodnot a toho se snažit definovat, co je již spekulativní nebo ne, to zase bude velice složité. A pak eh, toto společně s těmi problémy s penzijními fondy a dalšími. Tady se zase musíme znovu zaměřit na to, jak to provedeme, pokud umožníme určitou míru OTC, které budou pokračovat. Měli bychom mít na paměti, že pokud tu budou Eh, dost stejně hodnotné, eh, stejně hodnotná zúčtování probíhat, tak by to mohlo být užitečné pro penzijní fondy a ostatní. Pokud to ale nebude fungovat, pak alternativou by byly jistiny. ale mohlo by to očekávat, mohlo by to vést až k příliš velkým očekávání u těch penzijních fondů ze strany našich eh, spoluobčanů. V tomto bych asi spíše souhlasila s tím, jak jsme to provedli u MIFIDu, co se týče požadavků na informace. Takže vaše řešení, k těm bych se také přiklonila. Snažíme se to příliš nerozšiřovat a mít spíše a, eh, takový menší menší schéma. Vždy jsem si myslela, že by EIB měla být více zapojena, protože jsou tu určité bankovní aspekty u těch eh, ústředních protistran. A možná nějaká střednědobá řešení mohou procházet centrálními bankami. Centrální banky jsou vlastně národními eh, dohlížecími orgány takže přes ně to určitě může procházet, měli bychom to brát eh, na paměť. Otázka třetích zemí a reciprocity. Tady bychom měli jasně stanovit, že eh, si nepřejeme jim eh, vnucovat naše nařízení, spíše ujasnit, že to tedy děláme na základě ekvivalentních standardů. A myslím si, že tady v této věci bychom ten jazyk měli také ještě vylepšit. Pak si myslím, že některé skupiny by měly spadat do té interoperability, tak jak to navrhla komise, protože i když to tu neříkáme, že je to systematické, tak bychom neměli ztrácet ze zřetele konkurenceschopnost. To je velice důležitá věc. A kde by tedy ta interoperabilita rozhodně měla být, tak to je tady ale v případě některých dalších oblastí, tady to uznávám, by to mohlo být složité, mohli bychom to prozatím nechat stranou a mohli bychom se tedy později k tomu ještě vrátit. Zatím nevím, jak bychom tedy odlišili to, co je spekulativní a co není, nebo co není finanční, nespadá do finančního světa. A pak eh, v podstatě je to tu rozšíření eh, z těch výjimek, tak jako jsme se tím zabývali eh, ve výboru pro právní záležitosti. Je ta otázka provádění auditu a podobně. Pak si nejsem jistá toho znění ve věci eh, výrazu objectively measurable. Tady si nevím, do jaké míry je toto by mohlo být eh, zatěžující nebo ne. Přejeme si tu srovnávat každou operaci s deriváty, ale je nezbytné také provádět audit, abychom zjistili, zda kvantitativně to tedy stále spadá do tohoto odvětví, anebo to přesahuje hodnotu a spadá to jinam. Takže toto zase je třeba brát v potaz a možná si ještě pohrát se slovy s tímto výrazem objectively measurable. A s otázkou eh, té retrospektivity tady máme zase tu mm, to nahlašování elektronicky do registru. Je tu právní otázka toho, jak jsou tyto smlouvy prováděny. A možná bychom možná v této věci nechali dveře ještě otevřené, pokud by tu byly nějaké nějaké skupiny aktiv. Tady s tím ale stále ještě nejsem velice spokojená. Myslím si, že toto víceméně pokrývá velkou většinu těch připomínek, ke kterým jste chtěl slyšet reakce. Je toho ještě ale víc, ale já samozřejmě s vámi budu spolupracovat bilaterálně a ještě předneseme některé návrhy. To je tedy vše za mou stranu a nyní Pascal, prosím. Ano, já budu o něco stručnější než předřečníci a stínoví zpravodajové, protože jsem neměl příliš mnoho času se ponořit, hlavně ne do té anglické verze. Takže budu stručnější a jistě budeme mít ještě příležitost si o tom pohovořit a popovídat si o různých pozměňovacích návrzích. První věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, ta se týká právě těch výjimek. Ať už jde o podniky reálné ekonomiky, já myslím, že by se jim měl poskytnout nějaký seznam výjimek, nebo ať už jde o finanční subjekty. Nevidím, proč bychom do toho měli rýpat, protože to jsou žádosti o výjimky, které přicházejí odevšud a nakonec, odevšat a nakonec budeme mít normu nařízení, která se bude spíš podobat ementálu než něčemu plnohodnotnému. Samozřejmě, že výjimky v určitém omezeném množství budeme podporovat, aniž by to ohrozily ty, ty, ty subjekty reálného trhu. Potom ESMA kolegia. Já, o co jde? Jde o to, se eh, vyhnout eh, té konkurenci mezi CCP. Jsou to pravidla, která jsou v podstatě jejich zásadou, jak spravovat eh, systémová rizika. Protože když budeme mít jediného regulátora pro pár těch ústředních protistran, tak vlastně vyřešíme velkou část problému. Pokud nemůžeme jít tímto směrem, tak se mi zdá, že ten systém kolegií byl dobrý, totiž v tom, že mohl propojit regulátora té které země a zároveň regulátory států, tedy omlouvám se řečník, regulátory bank, kteří použijí tyto CCP, ač sídlí třeba v jiné zemi než sídlí samotné, samotný ten orgán. Si myslím, že ten, to kolegium tudíž má svůj význam a říkal jsem si, že způsob, jakým zpravodaj pozměňuje tuto organizaci, by dnes poskytl příliš velkou pravomoc národním regulátorům ve státě, kde to CCP sídlí. A tím pádem to zase může vést k vyšší konkurenci mezi regulátory, potom k arbitráži a tak dále. Takže i když ten princip kolegia, já tady chápu eh, určité výhrady paní Bols, co se týče vyváženosti, další věc, z které si myslím máme vyhnout, je právě ta, ta mm, soutěž. K interoperabilitě tam půjdu tím směrem, co bylo řečeno už několika mm, zástupci politických frakcí. 90 dnů a povinnost clearingu já si myslím, že vymýšlet období, ale přesné datum, s tím, že to půjde tam zpátky, pak někdy prostě překročíte ten práh, pak zase ne, tak myslím, že to povede ke konkrétním problémům. Myslím si, že bychom měli tady určitým způsobem eh, upřesnit ten návrh komise. Diskuse pak může být o tom, zda 90 dní je moc nebo ne, ale měli bychom eh, tam dát nějaké období. To se mi jeví jako docela dobrý návrh. Nebudu zacházet do podrobností. Dále, poslední bod, to je, jsou ty transakce. Myslím si, že velmi report, tedy v ohlašování a reporting těch transakcí, já si myslím, že regulátoři by měli mít určitou co nejjasnější představu o trhu, protože mohou být určité prahy a různé povinnosti, co se týče listiny a co se týče různých povinností podle tříd eh, OTC derivátů, a měl by to být tedy sjednocené, aby regulátor měl opravdu jasnou představu o tom, co se děje, aby nebyly možné výjimky. Čili to jsou ty čtyři pět bodů s tím, že u toho zbytku eh, jsem dost pro ty návrhy socialistů, ale myslím si, že se k tomu ještě podrobně vrátíme k další rozpravě, až budeme dále hovořit o zprávě.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 Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi, protože odved opravdu ve velmi složité oblasti vynikající práci. Jsou zde od samého začátku opravdu dalekosáhlé implikace, které obsahují názory jednotlivých politických skupin. Myslím si tedy, že odvedl opravdu vynikající práci a jsme rádi, že tento dokument nyní máme před sebou. Přesto bych ovšem chtěla říct několik připomínek. Já ve většině případů mám stejný názor jako pan zpravodaj, zejména pokud je o tzv. backloading, tedy de facto retroaktivní aplikaci legislativy. Já si myslím, že bychom neměli tlačit lidi do obchodu, které by bývaly neudělali, kdyby bývala tato legislativa v té době již platila. Tedy z tohoto hlediska zcela souhlasím s tím, že backloading by byl e, opatření, které by nebylo fér a nebylo by spravedlivé. Nicméně za jistých okolnostích je proveditelná ohlašovací povinnost v závislosti na skupině derivátů, zbytkové doby splatnosti a jiných technických podmínkách. To bychom dokonce měli udělat kvůli tomu, abychom snížili systematické riziko, systémové riziko. Pokud je o investice, my jsme o těch již částečně říkali, nicméně obávám se, že je škoda, že jsme již přestali mluvit o tom, jakým způsobem oddělit od sebe jednotlivá aktiva a jakou jistinu v takových případech použít, protože my tím ztrácíme ze zřetele ten obecný e, přehled o této situaci. Dělali jsme to také během MIFIDu, tam jsme mluvili o těchto věcech do, de- do detailu a po skandálu Madoff se určitě posunula vnímavost, eh, po pokud jde o ochranu spotřebitelů lomeno investorů v Evropě. Musíme být tedy opatrnější, nabídnout našim investorům lepší ochranu, než jakou ochranu mají investoři v USA. Neměli bychom tedy být příliš ovní, ovní tím, jakým způsobem Amerika přistupuje k tématu povinností v oblasti oddělování aktiv. Navrhuji tedy, abychom měli otázky investorů a jejich ochranu poměrně vysoko na, v našich prioritách. Když mluvíme o segregaci, tedy oddělení aktiv, tak já si nemyslím nutně, že více pravidel je za každou cenu špatně. Pokud jde o ty takzvané collaterals a typy eh, aktiv, které, typy zástav, které lze použít, které jsou definovány jako dostatečně likvidní, tak já si nejsem jistá, podle čeho tedy definovat, co je již dostatečně likvidní. Nevím také, jestli je možné používat eh, tato aktiva v případě, kdy jsou již zastavena. Pokud jde o penzijní fondy, tak to jsou fondy, které mají velmi bezpečnou a Eh, dlouhodobou strategii. Já si myslím, že zde musíme mít vlastní řešení. Tyto fondy již používají bilaterální dohody o kolateralizaci na účet klienta. Není to tedy pouze záležitost, která se týká těch produktů, které nabízejí svým klientům ty ustanovení o zástavách mohou být také ovlivněny aktivy, které jsou zastaveny, tedy aktivy, které jsou v držení samotné instituce a nikoli pouze aktivy, které jsou už obchodovány na účet klientů. Jsou to tedy instituce, stejně jako jiné instituce, které eh, mají jisté závazky vůči klientům, ale nespůsobují systémové riziko. Kdybychom tyto instituce svým způsobem vyňali pod IOP, tak to by byl asi nejjednodušší způsob, jakým způsobem zajistit, že e, budoucí penzisté, které, kteří spolehají na investice pro svůj e, příjem v důchodu, nebudou postiženi touto regulací. Jsem si vědom, ale také toho, že je potřeba znát více problémů, proč by navrhovaná opatření mohla být eh, vhodná, či naopak by mohla působit problémy. Souhlasím také s paní předsedkyní, že jsou eh, že konkurence na úrovni clearingu není úplně to, co bychom chtěli. Vzhledem k tomu, že MIFID již některé věci v této oblasti reguluje, neměli bychom tyto věci, eh, o tyto věci přijít. Proto říkám, že Není interoperabilita, co mi způsobuje největší problém, nebo s čím já mám problém. Důležité je mít práva přístupu, aby existovalo clearingové prostředí, které, ve kterém je konkurence. Je tedy patrné, že nyní jsou na tahu jiné e, strany, například pokud jde o trhy, kde se obchoduje až 50 evropských futures, je zde potřeba regulovat tyto entity, či nikoliv. My nemáme představu také o tom, jaké budoucí fúze e, se odehrají na evropském trhu a do jaké míry tedy ovlivní ten regulativní rámec v Evropě. Jen závěrem pokud jde o ty nefinanční instituce a limity, které bychom eventuálně měli zvažovat, já si myslím, že nefinanční instituce musí mít jistotu v tom, že jištění pro biznis, tedy hedges, nebudou podléhat požadavkům na clearing, protože ve svém podstatě to jsou samé o sobě finanční transakce, které směřují ke snižování rizika, tedy k mitigaci nebezpečí v soukromém podnikání. A z tohoto hlediska bychom měli také ty nefinanční instituce posuzovat. Nebude to vůbec jednoduché, pokud budeme směřovat k jakési definici, ale z hlediska eh, obsahu musíme chápat, zda má daná instituce eh, funkci pokladní, tedy treasury, nebo funkci, eh, eh, která má mnohem větší riziko, tedy jakási spekulace. Musíme si uvědomit, že podniky často tyto věci dělají kvůli tomu, aby v uvozovkách zahedžovali riziko a neměli by tedy nést náklady na zvýšení, které budou vyplývat z této legislativy. Děkuji, nejsou tady žádní stínové zpravodajové. Koli, prosím. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za jeho zprávu, protože odvedl skutečně velký kus práce a přinesl nám pěkný návrh, který také vlastně reaguje na naše cíle, totiž snížení rizika a na vyšší transparentnosti derivátních obchodů. A je dobré, že se to děje na obou stranách eh, oceánu, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech se zákonem Frank Dodd. A tady já považuji jeden bod za důležitý. Deriváty slouží k různým cílům ve světě obchodu. Takže tato clearingová povinnost by měla být potenciální. A já se domnívám, že pan zpravodaj opravdu zajímavě vylepšil svůj návrh z tohoto hlediska. Ráda bych zdůraznila také význam ESMY, protože úloha ESMA musí být skutečně dobře stanovena, aby tato instituce dokázala dobře sehrát svou úlohu. To vás nepřekvapí, jenom chci upozornit na způsob, jakým vlastně zacházíme s penzijními fondy. A zdůrazňuji tedy, že chci upozornit na ty penzijní fondy, které spadají pod definici směrnice IRP, protože a penzijní fond přece je něco jiného než pojišťovna, která určitě na sebe bere větší riziko než penzijní fondy, které jsou třeba propojeny, aspoň ten nizozemský eh, vzor znám dobře, jsou tedy spojeny s různými zákonnými povinnostmi a tak dále když jde o důchody, o záruky, tak se nepoužívají deriváty jako způsob investice s tím, že se hodně riskuje a získávají se velké zisky. Tam se používají deriváty pro pokrytí inflace, takže když to srovnáme s tím, co se děje na druhé straně oceánu v Americe, tak tyto penzijní fondy, tyto druhy penzijních fondů, tam jsou daleko v menším počtu než v minulosti. A bylo by škoda, aby toto nařízení v podstatě odstrašilo podobný způsob úspor před odchodem do, na, do důchodu. To by nemělo být cílem a já chci požádat zpravodaje, aby našel nějaké řešení s tím, že samozřejmě větší transparentnost u derivátů, to je obecný cíl, a penzijní fondy by skutečně měly také nějakým způsobem přispět. Možná bychom mohli hledat nějaké alternativní způsoby těch collaterals, těch záruk. A každopádně možná ty dohlížecí orgány by mohly sehrát daleko vyšší, podstatnější úlohu. Tyto dohlížecí orgány by měly eh, dohlédnout na to, aby dodatečná rizika byla opravdu dobře pokryta CCP, protože když nenajdeme nebo nepokusíme se najít nějaké řešení, tak třeba zrovna v Nizozemsku tam představují tyto penzijní fondy 4,5 miliardy euro. To je to, co si naspořili lidé v tedy důchodovém připojištění. A měly by se, mělo by, tato, tato úprava by měla vzít v úvahu i takovéto specifické případy. Děkuji. Anybody else? Děkuji. Ještě někdo další se hlásí? Zástupci komise. Patriku, přejete si k tomu něco dodat? Několik připomínek, paní předsedkyně první řadě k té věci, co by mělo být zúčtováno. Myslím, že se musíme více podívat na působnost tohoto legislativního textu. Jednou z těch věcí, která se projednává v radě, zda by to mělo být tedy rozšířeno na všechny deriváty, ne na deriváty OTC. Myslím si, že tady ještě eh, mnohé co udělat. Pokud to omezíme pouze na deriváty OTC, tak by parlament úplně omezil oblast působnosti v praxi, protože v rámci revize MIFID budeme vyžadovat standardy pro výměnu, a toto nebude pokryto tímto legislativním textem pouze v maličkém rozsahu, takže z toho důvodu, pokud se toto stáhne z oblasti působnosti, tak toho eh, vlastně ničeho nedosáhneme. Jak to někdo řekl, bude to, přijde to všechno vníveč. Pak plně podporujeme přístup této sněmovny proti takzvanému backloading, tedy tomu dodatečnému ohlašování. My bychom navrhli, aby se provedlo něco podobného jako ve Spojených státech v rámci Frankova Dodova zákona. Pokud tedy eh, něco musí být zúčtováno, tak je to následně později eh, určeno. Nedochází k žádnému backloadingu, pouze poté, co je legislativní text eh, schválen, tak se plně uplatně jeho působnost. Myslíme si, že pro právní službu Rady i komise je něco takového poměrně schůdné. Dále mé připomínky se budou týkat výjimek. Co by mělo být vyňato? Na prvním zasedání tohoto výboru to bylo velice jasné. Přáli jsme si posílit neřízení. Toto je již třetí diskuze a zdá se, že všichni souhlasí tady s tímto posílením, ale bez velkého počtu výjimek. Eh, provedli jsme eh, telekonferenci s CFTC, a ti nám uh, sdělili, že diskuze, která probíhá o nich, se netýká vynětí těch transakcí v hodnotě 10 miliard, ale spíše o tom, eh, o definici těch svopů věrového selhání. Spojené státy mají pouze jednu výjimku těch transakcí v případě, že hodnota dosahuje 90% v určité oblasti. Otázka penzijních fondů. Tady naprosto souhlasíme s tím, co řekli členové tohoto výboru. Je to problém a musíme ji opravdu naléhavě vyřešit. Bilaterální clearing, jakožto alternativa centrálního clearingu, to není clearing. To je třeba si uvědomit. Ani to není posílení ani se nejedná o centrální clearing. Je třeba tedy toto tom na paměti, když se tu hovoří o vynětí z CCP a je třeba mít na paměti, že tu nesmíme ohrozit samotný záměr. Pak máme tu no, dozorčí orgán ESMA, článek 15 eh, je jeho stanov, kterým se tu řídíme. A ještě jedna věc, eh, která se týká kolegy. Jsme naprosto proti vynětí toho, této části. Některé, eh, někteří říkali, že je to tu příliš komplikované, ale to není pravda. Některá kolegie již existují, pracují, jsou účinná. Jediná země, která je proti, je Německo v rámci rady. Pokud odstraníme kolegia z návrhu, tady musíte pochopit, ESMA nedává licence CCP. My kolegia potřebujeme proto, aby byla spolupráce. Musíme také zapojit centrální banky do diskuze. Pozměňovací návrhy zpravodaje neposilují eh, tuto věc v podstatě nechávají rozhodnutí v rukou členských států a toto opravdu si nepřejeme, proto potřebujeme ta kolegia. Třetí země, tady naprosto souhlasíme, musíme mít dohodu o recipročních ustanoveních s třetími zeměmi. Zřejmě budeme používat jiné výrazy, jiné výraz reciprocita, něco jako ekvivalent. Tady to musíme ještě hodně posílit, tuto oblast. Pak oblast našich velkých obav je e, otázka oslabení CCP. Tady eh, bychom se spíš drželi těmi mezinárodními nezávaznými doporučeními, nepřejeme si zacházet příliš daleko. A některé zemi uplatňují autoregulaci v rámci CCP. A na závěr otázka interoperability. Jsme výrazně proti odstranění tohoto. Víme, že je tu několik otevřených otázek v radě. Jediné země proti jsou Francie a Německo. Nevidíme tu nějaké systémové problémy, spíše tu vidíme konkurenční problémy těch, kteří jsou proti, protože ty země a jejich podniky si nepřejí konkurenci v jejich zemích a proto jsou proti požadavkům interoperability, ale komise věří opravdu v otevřený trh. Děkuji. Děkuji. A vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak prosím, Werner, máte slovo. Ano, já si začnu od konce, tedy vyjádřím se k tomu, co říkala komise. Komise samozřejmě hájí svůj návrh a bylo patrné, že komentáře se vztahovaly částečně k tomu, co se eh, diskutuje na radě a k tomu, co se diskutuje u nás, to, co se diskutuje na radě, k tomu my samozřejmě nemůžeme nic říci, tam za to nenesem žádnou odpovědnost. Já jsem přesvědčený o tom, že, jak říkala paní kolegyně Vartman Kohl, penzijní fondy by měly mít zvláštní zacházení, pokud jde o bilaterální clearing. To totiž nebude znamenat dodatečné zatížení, ale z obecného hlediska to není nutně potřebné. Další otázka jsou, je ta oblast působnosti. Já, musím, já se musím zeptat eh, úředníka komise, zept, eh, proč toto tedy nenavrhl, když je to tak jednoznačné. Ani Spojené státy toto neregulovaly, eh, G7 to nenavrhovala, nikdo jiný nenavrhoval, aby Součástí tohoto, této směrnice byly všechny deriváty. Znamená to tedy, že se komise značně odchyluje od svého původního návrhu. Já jsem vycházel z návrhu komise, nyní zde zaznělo něco jiného, nicméně o tom budeme diskutovat asi ještě zítra. Pokud jde o tzv. backloading, souhlasím s tím, co zde několikrát zaznělo. Existují jak právní důvody, tak faktické důvody pro to, aby ten, ta dodatečná ohlašovací povinnost, tedy backloading, ve skutečnosti nebyla retroaktivní. Měli, dovedeme si představit, že vznikne povinnost ohlašování clearingu, to ano. Já jsem poslouchal, co zde zaznělo, ale asi nemám informace týkající se toho, těch výsledků ze slyšení. Samozřejmě toto slyšení mělo za cíl zjistit u účastníků trhu, zda menší či střední banky budou mít výjimku z clearingu, ale potom to nebude podle obratu, ale podle finančního objemu, pardon, rozvahového objemu. To jsou dvě zcela odlišné veličiny. Jestliže budeme mluvit o deseti miliardách, tak to je, prostě, to je číslo, které jsme si de facto vymysleli, můžeme pracovat s jakýmkoliv jiným číslem. Ale já něco takového ve své zprávě nenavrhuji. Já jsem o tom začal mluvit v diskuzi, protože v momentě, kdy toto slyšení bylo zorganizováno, tak bylo jasné, že se o tom bude mluvit a pro nás to bylo důležité z toho hlediska, že my bychom potom naše menší či střední banky neměli znevýhodňovat. To, o tom se mluvilo také již v Bazilii 2. Naše směrnice by měla být schválena pokud možno co nejrychleji tam se nic o malých a středních podnicích neříkalo a kvůli tomu se to také neaplikovalo v USA, když se schvalovala tamní legislativa. Pokud jde o vzájemnost, tedy reciprocitu, to, to není asi zas tak eh, důležité, ale eh, je jasné, že ty podmínky musí být na obou stranách stejné. Je jasné, že nařízením nebo že ta regulace musí být pokud možno robustní a je jasné, že je žádoucí nemít pokud možno žádné riskantní deriváty, se kterými by se obchodovaly. Není ale možné, aby někdo řekl, tyto moje deriváty nejsou rizikové, zatímco někoho jiného ano, ačkoliv je to stejná kategorie. Je tedy jasné, že ze strany trhu budeme vystaveni tlaku, který bude zcela jistě přehnaný na to, aby došlo k výjimkám. Snažíme se také definovat, co je v působnosti ESMY. Zdá je v některých případech nutné tedy stanovit výjimky. Já nevím, jestli v radě jsou proti některým ustanovením pouze dva státy či několiv, ale o to nejde. Nám jde o úkoly a složení kolegií. Pokud jde o složení, tak jak již bylo navrženo, složení umožňuje, aby ty členské státy, které nemají žádné zásadní velké obchody s deriváty. Jejich trhu se to tedy žádným zásadním způsobem netýká, tak aby se přesto mohli v kolegii účastnit. Ale nebezpečí je, že ty menší státy budou potažmo blokovat ty tři klíčová finanční centra v Evropě, které existují. Je to tedy otázka složení. Na druhou stranu otázka úkolů pro ESMO, to je další věc. V případě, že kolegia budou mít pouze poradní hlas, eh, tak mohou klidně kolegia zůstat, ale pokud budou spolu odpovědny za rozhodnutí a odpovědnost neponese pouze ESMA, tak s tím nemohou souhlasit. Potom nechápu, na co bychom potřebovali dále ESMA. Pokud jde o schvalování a licencování jednotlivých CCP v členských státech, potom takovéto licencování, jestliže bude možné pouze v případě, že s tím kolegia budou souhlasit, tak si nemyslím, že to je vyvážené. To je tedy věc, kterou budeme muset ještě projednat. Mezinárodně závazná ustanovení a interoperabilita komise zcela záměrně ohraničila tyto věci na část těch papírů, těch cených papírů, které jsou relevantní z hlediska systémového rizika. Obecné rozšíření interoperability považuji za problematické. Mohou tím vznikat nová, nové slabiny systému, tedy nová systémová rizika, které, o kterých nemá nikdo představu. Mě opravdu toto téma velmi zajímá, budu o tom určitě dále diskutovat jak se zástupci komise, tak s kolegy zde z výboru, protože potřebujeme mít silnou pozici, se kterou budeme vyjednávat s radou. Protože rada hledá, jakým způsobem si udržet své maximální kompetence a ne vždy její návrhy dávají takový smysl, jako bychom si představovali. Pokud Chtěl bych také poděkovat zpravodaji za sociální demokracii, za sociální demokraty, Děkuji zejména za podporu a pokud jde o výjimky z clearingové povinnosti a ty lhuty 90 dní a 6 měsíců, to je pouze návrh, který bude předmětem vyjednávání. Nepovažuji ovšem za relevantní, věcně relevantní, aby v případě, že dojde během jednoho dne a na jeden den k překročení té clearingové eh, hranice, aby okamžitě platili mnohem striktnější pravidla. Jestli budeme tedy zkracovat ty lhuty, to je něco, o čem jsem ochoten diskutovat. Ta čísla 10 miliard eh, je stejně eh, vymyšlené číslo, jakékoliv jiné číslo. Jestliže mluvíme v tomto případě o povinnostech na vlastní kapitál, zde závisí také na komisi, s jakým přijde konkrétním dalším návrhem. Paní Volz přišla s celou řadou dalších návrhů, které já považuji také za důležité a netýká se to pouze clearingové po, eh, povinnosti. Jestliže chceme trvat na transparentnosti a je potřeba ohlašovat veškeré transakce, potom v tom rejstříku, v tom registru obchodních údajů je možné opravdu sledovat eh, odchylky, které mohou znamenat systémové riziko. Je to tady otázka, do jaké míry tyto věci budeme omezovat či nikoliv. Měli bychom se soustředit na to, kde je clearingová povinnost věcně relevantní. Na základě francouzského nelegislativního dokumentu budeme diskutovat ještě o věcech, které jsme neuzavřeli. Každý členský stát v radě bude předkládat vlastní návrhy Francie, možná Německo a také určitě Spojené království budou zastávat jiný názor než například Malta, Kypr nebo Lotyšsko. To je ale také zcela pochopitelné. Jestliže jeden stát, tedy v Londýně, se odehrává dvě třetiny veškerých obchodů, tak musíme určitě pečlivě naslouchat argumentům, který Londýn, které Londýn e, předkládá. Musíme posuzovat ale také jejich relevantnost. Pokud jde o zanesení některých povinností v oblasti informovanosti, tak musíme rozlišovat mezi tím, co je a co není relevantní. To je tedy věc, na které se shodneme. Za zelené zde zaznělo, že výjimky by neměly být příliš veliké. Já jsem také žádné výjimky nenavrhnul, ačkoliv celá řada stran apelovala na to, abych s výjimkami přišel. Paní Swinburne mohu říci, že pokud jde o penzijní fondy, mám stejný názor. Likvidní aktiva by měla podléhat odlišným zajišťovacím systémům. Ano, to má smysl, a s tím se také počítá u ESMY. Měly by tam být odlišeny jednotlivé třídy derivátů, například. Také otázka, jak se chránit v případě úpadku. To jsou další důležité otázky, eh, zpráva majetku. To jsou opravdu oblasti, kde se nám určitě podaří najít společné řešení. Poslední připomínka k těm penzijním fondům. To je důležité zejména pro Nizozemsko, které má odlišné typy penzijních fondů než jiné členské státy, ale jiné státy celosvětově. Já chápu tuto apel jako oprávněný ze strany Nizozemska. Je chapa, pochopitelné, že ty záruky, tedy collaterals, by měly být schváleny a revidovány. To se netýká pouze státních fondů, ale také podnikových penzijních fondů. A to v plné míře. Existují v Evropě eh, některé velké podniky, které mají dost značné penzijní podnikové fondy, kterých by se toto určitě týkalo. Děkuji. Otázkou je, jaké si dáme nyní lhůty. Je to velmi složité téma, počítalo se původně se 14. třetí, to je téměř za dva týdny a to se zdá nyní příliš krátké. Možná bychom to mohli tedy vyřešit na konci toho příslušného týdne. Nebylo by to tedy 14., ale tuším 17. třetí. Měli bychom tedy ještě trochu času na to, než, bude, než vy, uplyne termín pro pozněvací návrhy. Otázkou bude, kolik času bude potřeba na překlad, ale nevypadá to, že by rada pospíchala dopředu, takže zdá se, že budeme mít dost času na schválení našeho stanoviska. Rád bych tedy apeloval, abychom místo 14. navrhli eh, středu eh, večer, pokud tomu nebrání překladové eh, důvody. Děkuji. Děkuji. Mně sekretariat řekl, že bychom možná měli potíže právě z důvodu překladu, nicméně musím to ještě skonzultovat. My právě počítáme ty dny, protože je třeba určitý počet celých dnů pro to, aby byl proveden překlad. Um, I, I think... Myslím si, že to ještě budeme muset potvrdit. To znamená, my si to znamená, my si poznamenáme, že zpravodaj žádá o prodloužení do středy 17. A pokud to tedy technicky bude proveditelné, tak se na tom budeme moci zhodnout. 16. říkáte. Takže večer 16. Ano, dobrá, takže budeme takto postupovat a někde na to zatlačíme, aby to bylo možné do středy 16. večer. Zvážení těch pozměňovacích návrhů 4. dubna a hlasování 20. Já vám všem děkuji. V rámci bodu různé nemám nic, to znamená, že uzavírám zasedání. Děkuji.